Dobré dopoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové. Srdečně vás zde vítám. Můžeme pokračovat v našem zasedání. Budeme se zabývat tedy následnými kroky pro, po udělení eh, absolutoria. Chtěla bych přivítat pana Veleho, generálního tajemníka a jeho kolegy. Velice srdečně ho vítám. Chtěla bych mu poděkovat za to, že připravil toto zasedání Máme od něj odpovědi na naše otázky. Vidím, že skutečně vzal velice vážně eh, tyto odpovědi. Pokud jde o bod číslo jedna, vidím, že tady nejsou žádné eh, připomínky eh, nebo žádosti o změnu pořadu jednání. Pokud jde o sdělení předsedkyně, ty jste už asi zjistili z Kont News, jenom vám oznámím, že naše zasedání je přenášeno živě na internetu. Pan tajemník v 10.15 musí odejít na jiné zasedání. Na to vás chci ještě upozornit, protože bude zasedání konference předsedů, takže máme hodinu a 15 minut. Já bych tady navrhovala, abychom se rovnou pustili do práce. Pane generální tajemníku, máte slovo. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát za to, že jste projevila uznání směrem k naší práci, protože skutečně jsme se, jsme se velice snažili vám poskytnout veškeré informace, které jste žádali. V našem dokumentu reagujeme na ty nejdůležitější body z vaší zprávy o absolutoriu. Mohu jich několik zmínit, bylo tam, eh, bylo tam několik kritických připomínek a jedna z nich se týkala tedy Eh, proplácení eh, nebo platbám v hotovosti na skupinám návštěvníků. My jsme tedy předsednictvu navrhli určitý návrh a předsednictvo rozhodlo v tom smyslu, že tady už dále se nebude, nebudou žádné platby vyplácet v hotovosti takovýmto skupinám návštěvníků, ale že bude, eh, budou využívány bankovní převody. V pondělí předložíme předsednictvu nový návrh a pokud bude Eh, schválen, potom tady 90% takovýchto plateb už v budoucnu bude probíhat bankovními převody. a těch 10% zbývajících plateb, eh, ty se tam ponecháváme z dobrých důvodů jako takovou možnost eh, pro plateb v hotovosti. Pokud jde o občerstvení, tak tento týden byla zřízena nová restaurace, to už je vlastně druhá, do konce tohoto roku ještě chceme zřídit třetí. Snažíme se tedy eh, snížit naši eh, závislost na jediném eh, poskytovateli. Myslím si, že se nám daří dosáhnout pokroku. Pokud jde o bezpečnost, tam tento týden ještě 18, ještě poskytneme další podrobnější informace. 18. byla podepsána dohoda s belgickými úřady, která se týká kontroly externích dodavatelů To znamená, že 80 externích zaměstnanců týdně bude tady z bezpečnostního hlediska prověřeno, abychom byli schopni tady nějaké riziko udržet pod kontrolou. Pokud jde o výzkumnou službu, o tom ještě můžeme dále hovořit, nicméně také jsme dosáhli pokroku, včetně eh, integrace zaměstnanců ze dvou výborů, pokud jde o tlumočení, tak v tuto chvíli eh, dále pracujeme na zvyšování produktivity. Eh, ty hlavní indikátory naplňujeme, zlepšujeme, nadále jednáme se zástupci tlumočníků o pracovních podmínkách. Pokud jde o stavební práce, jsou ve směs dokončené, došlo k určitým spožděním, eh, pokud chcete, mohu zabrousit i do detailů, ale Víceméně jsme tedy práce dokončili. Dále tady byly otázky, které se týkaly eh, opatření na ochranu životního prostředí, ale dosáhli jsme velkého pokroku. Děkuji, říká paní předsedající. Pan zpravodaj eh, k roku 2014 je Markus Píper, takže prosím dávám mu slovo. Děkuji. Takže je neobvyklé začínat eh, tak přesně včas a již jsme zvládli zprávu pana um, generálního tajemníka. Souhlasíme s vámi v řadě bodů. Děkujeme za tuto eh, průběžnou informaci o stavu. Pokud jde o ty platby v hotovosti, tak eh, to nám vždy trochu vadilo. Byla to trošku eh, takové riziko bezpečnostní z hlediska návštěvníků. Takže tohle je dobré řešení. Pokud jde o cateringové služby, tak tam jsme si povšimli, že jsou um, tu, eh, že tu rovněž dochází k pokroku, ale hodně věcí uh, jste ještě nezmínil. Um, můžeme se o nich bavit do větších podrobností. Pan generální tajemník zmínil ten screening externistů, bezpečnostních eh, zaměstnanců, pak je to také automatické eh, rozeznávání značek, automobilů a um, dále výzkumná služba. Tam jsme měli určité výhrady, na které jste reagovali. Pokud jde o překlady tlumočení, máme jisté pochybnosti. Myslím si, že musí zůstat zachovány určité minimální standardy, pokud jde o e, pracovní dobu, ale cena versus výkon musí být nastavena správně. Náklady versus kvalita. Pokud máme nadále pokračovat ve e, vyjednávání. Dále jsou tu výdaje z um, období poslední volební kampaně. Na místo předsedy a předsedu parlamentu doufám, že tedy eh, aspoň teď máte materiál před sebou na stole. Mohli jste ho dostat také o týden dříve, ale eh, aspoň tedy, že teď oddělení eh, funkce kandidáta na předsedu a na místo předsedu si zaslouží kritiku a to je tedy také důvod, proč výbor AFKO musí teď řešit, proč to šlo k porážce. Pokud jde o novou kalkulaci výdajů pro poslance, to je jistě zlepšení, nicméně musím říct, že prostě nemůže docházet k tomu, aby spolupracovníci tohoto parlamentu, poslanci, no prostě je pravda, že každý poslanec má nárok na spolupracovníka nebo spolupracovníky a samozřejmě i úhradu nákladu spojenou s tím, že tento spolupracovník musí dojíždět a podobně. Není však přijatelné mít 17 spolupracovníků je to pravda, já jsem si to telefonicky ověřoval včera, protože jsem doufal, že to třeba bude aspoň 15, ale ne, je to 17. A pak tady není eh, divu, že se šíří všechny ty negativní eh, zvěsti. Já tady neukazuji na někoho prstem, je to eh, jaksi anonymní příspěvek, ale je možné vysledovat, jak ti spolupracovníci pracovali, jaký, do jakých databank se dívali a podobně, čili mm, tady je potřeba dávat pozory na to, aby nedocházelo k porušením, eh, porušování pravidlů o ochraně dat. A ještě jedna kritická připomínka, nevím, jestli vy to víte, ale pokud jde o východ a východ, tedy tady také jde vlastně problematiku ochrany dat a to je něco, co jsme jistě mohli zabezpečit ještě lépe, aby to bylo eh, v souladu se všemi údaji. Pokud je tedy o cenu lux, tady ta jednání dokonce byla náročná, stále ještě tedy nebyla vypracována hodnotící studie, o kterou jsme požádali a která by tedy měla být předložena tomuto výboru. To znamená, že tedy to ožávé téma Lux Price, ceny Luxe nám tedy posouvá na pozdější diskuzi. A konečně, jakožto zpravodaj za výbor, bych rád řekl, že vidím velice pozitivní bilanci v tom smyslu, co se podařilo prosadit. Jediné, co pořád zbývá dořešit, je právě tedy ta cena lux a ochrana dat, ale zbytek vypadá, myslím, velmi dobře. Děkuji. Pokud jde o problematiku ochrany dat a pokud jde, já si myslím, že bychom na to měli upozornit ještě ví, ještě důrazněji, protože moje kontakty mi říkají, že naše belgičtí spolupracovníci v parlamentu jsou tady nuceni pracovat podle pravidla, která nejsou v souladu s belgickou legislativou o ochraně dat. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Paní zpravodajka, upozor, pan, pan zpravodaj upozornil na celou řadu zajímavých bodů, většinu pozitivních, dva kritické. Pokud jde o tlumočení, Tady v pěti oblastech došlo ke zlepšení. Chceme lepší služby pro poslance, ale proto potřebujeme flexibilnější organizaci eh, práce, protože prostě není možné pracovat jen jaksi v těch pevně daných eh, rozmezích dopoledne, odpoledne, něco třeba chceme dojednat uprostřed dopoledne a na to je potřeba mít flexibilnější pracovní podmínky. Proto tedy se také rozbíhají konzultace se zástupci tlumočníků. Za druhé, produktivita. My jsme uvedli, že celá řada opatření přijímaných ve smyslu zlepšení produktivity práce tlumočníků uspěla, to znamená, že nyní se ta produktivita v průměru zvýšila o půl hodiny na tlumočníka, půl hodiny přítomnosti v kabině. Samozřejmě je však třeba do toho započítat i čas na přípravu a také eh, je třeba zlepšit eh, plánování toho, kdy tedy si tlumočníci mohou brát dovolenou, aby to nekolidovalo se zasedáními. Sociální ochrana. Samozřejmě musí existovat tedy horní limity eh, pro délku pracovní doby, a to i tedy v pracovním týdnu, protože překračování těchto limitů není v zájmu nikoho. za čtvrté, chceme práci nejvyšší možné kvality a proto je třeba zlepšit systém plánování toho, jaké jazyky si tlumočníci přidávají. Jinými slovy, tento plán by měl odpovídat reálné poptávce po jazycích. A tady je také tedy ještě prostor k zlepšování. Za páté potřebujeme tedy spravedlivější rozdělení práce. My už jsme řekli, my jsme si všimli, že tedy někteří tlumočníci tráví v kabině 6 hodin týdne, jiní 16. A to je tedy třeba ještě upravit. Je třeba například odstranit ty relativně slabé jazykové kombinace. I tady už jsme tedy přijali určitá opatření, podařila se nám eh, eh, zlepšit situaci a většina tedy tlumočníků nyní pracuje v průměru 6 až 10 hodin, někteří tedy nad rámec těch 10 hodin, takže se ty podmínky vlastně eh, zrovnoprávnily i pro tlumočníky. My jsme eh, zatím to, pokud jde o publikační eh, aktivity, my jsme k tomu tedy uspořádali průzkum mezi poslanci. Zjistili jsme, že tedy v tomto roce eh, máme v dispozici zhruba 5500 nových publikací, 60 z nich vydal sám parlament, pokud jde o obsah knihovny, tady je třeba vyhodnotit eh, tady obsah knihovny. Je třeba si však uvědomit, že obojí má svůj dopad, ať už budeme regulovat tento obsah nebo ne. Například během finanční krize jsme řekli, že tedy vlastně eh, neregulace se nám velmi prodraží. A že je třeba tedy řešit situaci nejen ve chvíli, kdy se legislativa projednává poprvé, ale v rámci celého legislativního cyklu. A v tomto ohledu tedy mají ještě například příslušné direktoráty komise před sebou dost práce, pokud jde o lepší spolupráci. Pokud jde o přestavbu vchodů do parlamentu, ta práce je víceméně hotová, nicméně tedy stavební práce se spožďují, takže to finální tedy dokončení ve Štrasburku předjímá, předjímá 6. května. Je to proto, že stavební úpravy tady v Bruselu mají přednost a za druhé bude také třeba vyměnit okenní tabule, protože ty nenabízejí dostatečnou ochranu a tady je tedy ještě třeba uspořádat eh, soutěž pro potenciální dodavatele. Pokud je o platby na návštěvníky, k tomu už jsme něco řekli, k placeným nápojům také. Ty subvence v Bruselu už nejsou k dispozici a tam tedy se nám podařilo eh, ušetřit několik milionů, nicméně jsme tedy ohleduplní vůči sociálnímu postavení eh, stážistů. a podařilo se nám také tedy dostat pod kontrolu cenu vody. Pokud jde o stavební práce, hlavní vchody jsou již upravené, ve vedlejších budovách je třeba ještě provést další úpravy, včetně posílení okenních tabulí. My bychom také rádi omezili přístup k budovám. Tady se nám tedy podařilo získat součinnost jak tedy jednotlivých, komun, jednotlivých obecních zastupitelstvech, na níž se budovy parlamentu nachází i bruselského parlamentu. Pokud jde o přístup k e-portálu, tady měl zpravodaj pravdu. Podle mého názoru je ten přístup až příliš otevřený, nejenom tedy eh, v oblasti informací, ale také pokud jde o to, jaké informace jsou k dispozici o financích. V oblasti informatiky tedy eh, snížíme počet osob ze 17 na 6. V oblasti, ve finančním oddělení se nám tedy nepodaří na další personální úspory, protože všichni zaměstnanci, kteří zůstali tedy nejenom vykonávají svoje řádné úkony, ale také mají určitou velmi potřebnou specializaci. Pokud je o Lux Price, ta studie už byla vypracována. Pokud tento výbor chce, můžeme tady uspořádat prezentaci. To jsem, myslím, tedy eh, okomentoval všechny hlavní části této zprávy. Děkuji a nyní paní kolegyně Ayala. Sí, gracias, presidenta. Sí, dar la bienvenida. No, děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat panu tajemníkovi za to, že přišel a přivítat ho na našem zasedání. Takže, pokud jde o asistenty. je tady několik věcí, které mi činí starosti. Za prvé, pokud jde o zvýšení uh, diet, která byla obecně tady uh, eh, dopřány úředníkům Evropského parlamentu, to jsou tady například cestovní, příspěvky na cestovné, mimo Brusel a Štrasburg. Nicméně zatím asistenti stále eh, mají nárok na maximálně 20 té, té částky běžných diet. Takže my eh, trváme na tom, aby eh, pozice našich asistentů, eh, pokud jde o práci v našich výborech, byla posílena. Protože je třeba tomu věnovat náležitou pozornost. Není možné jim jejich, eh, jejich podmínky zhoršovat. Je třeba tady zapracovat také na reformě statutu asistentů. Dospěli jsme k určitému řešení, pokud do platby pro eh, skupiny návštěvníků. Myslím si, že je dobré to provádět eh, bankovními převody, protože v minulosti docházelo k nějakým problémům ale uh, myslím si, že skutečně eh, je potřeba se zaměřit na naše asistenty, protože právě asistenti potom dostanou tu platbu bankovním převodem na účet a někdy to mohou být poměrně vysoké částky i ze zahraničí a potom samozřejmě uh, jsou podrobeni určitým, určitým daňovým kontrolám, může to vést k nějakým těžkostem, takže je třeba skutečně se na to zaměřit a vyřešit to. Dále, pokud jde o Sodexo a stravování, my jsme si všimli toho, že eh, zmizela celá řada zaměstnanců, kteří pro nás pracovali třeba 30 let a najednou přes noc zmizeli bez jakéhokoliv vysvětlení. Byli propuštěni. Může to pro ně být velice složitá situace, takže je potřeba se na toto také zaměřit. Zatím jsme ale neměli možnost. Dále, pokud jde o kvalitu studií a našich výzkumných aktivit. Samozřejmě jsem ráda, že obecně jsme spokojeni s úrovní těchto eh, služeb. A já bych chtěla ale od vás slyšet, jakým způsobem tedy hodnotíte vůbec kvalitu těch studií, které vznikají. Vy jste říkal, že jste nám tady dal k dispozici tu nejnovější zprávu, která se týká politických kandidátů a ochrany eh, voleb a transparentnosti a tak dále. Ale mě by zajímalo, kdo analyzoval například kvalitu takovéto studie. Dále, pokud jde o spolupráci mezi jednotlivými výbory, tak na stránce 7 Nevíme, jestli tady je nějaký problém technický v tuto chvíli. Takže na stránce 7 spolupráce mezi výbory. Možná je to jenom tím, že jsem to správně nepochopila, ale pokud o výbor regionů, Evropský hospodářský a e, sociální výbor, e, účetní dvůr a tak a pře, e, sdílení zaměstnanců nebo převody zaměstnanců z jednoho pracoviště na druhé. Vidím, že tady eh, náklady na mzdy nám exponenciálně rostou a mě by zajímalo, kdo vlastně platí tyto náklady, jestli je to evropský rozpočet obecně, nebo jestli to všechno jde na vrub Evropského parlamentu. Protože si myslím, že Eh, je potřeba mít v tomto jasno. Dále, pokud jde o eh, tlumočení, myslím si, že pan tajemník vlastně řekl všechno potřebné. Děkuji. Já, herzlichen Děkuji. Paní předsedkyně, pokud tedy to vidím zprávě, eh, má, je tady šest otázek směřovaných na mě. Nejprve problematika akreditovaných asistentů parlamentu a problematika jejich cest do Štrasburku. Paní Rothbaren předsedala pracovní, mimořádné pracovní skupině, která byla ustavena právě se záměrem proskoumat cestovní výdaje v tom do oblasti a zjistila, eh, že tedy ty eh, výdaje se liší pro různé kategorie personálu. Od 120, mají tedy nárok na diety od 120 až po 160 euro. Doposud tedy platila v této oblasti určitá míra pružnosti mm, v tom, jak mohou poslance vykazovat eh, cestovní výdaje svých eh, asistentů. Pokud jde o ochranu pro whistleblowers, to tady se tedy podařilo dojednat dohodu a zdá se říci, že doposud tedy všichni ti, kdo upozorňovali na nějaké nesrovnalosti, čili ti whistleblowers, byli právě z řad asistentů, čili osoby, které eh, jak se jsou přímo eh, v kontaktu s realitou, s praxí. Takže nemůžeme rozhodně říci, že tady by právě tato skupina byla nějakým způsobem znevýhodněna. Vlastně výsledky našeho šetření poukázaly přesný opak. Děkuji také za uznání naší práce. Pokud vím, tedy padlo finální rozhodnutí a Následně tedy budeme debatovat o tom, jakým způsobem bude implementováno. Pokud jde o optimalizaci personální situace v cateringu, nyní tedy eh, máme dohodu s firmou Kompas, která nahradila firmu Sodexo a firma Kompas má zhruba 200 zaměstnanců. Za poslední rok propustila 6 zaměstnanců, což je tedy omezená úspora, ale je to i proto, že tedy eh, ve chvíli, kdy tato firma přebírala zaměstnance, smluvně se zavázala k omezeným eh, škrtům. Pokud jde o kvalitativní problémy, bylo mi eh, řečeno, že tedy ta studie není vypracována na půdě našeho parlamentu, ale byla zadána externě a pokud tedy poukáže na nějaké problémy, možná byste mi ji mohli předat a bych se s ní seznámil. Pokud jde o výbor regionu a hospodářský a sociální výbor, a musím říci, že převod zaměstnanců je z rozpočtového hlediska neutrální, ale poté tedy tedy nedochází k zvýšené zátěži pro evropského daňového poplatníka. Jde prostě o pracovníky, které jsme převedli do výboru regionu a hospodářského sociálního výboru, protože se velmi osvědčili, byli to velmi dobří rešeršéři a a my jsme tedy jim vlastně nabídli možnost eh, přejít do výboru regionu a eh, do ekosoku. A tím vlastně rozšířili nabízené služby. Nyní a eh, provádí rešerše jak pro europoslance, tak pro oba tyto výbory. Děkuji a také děkuji Eh, generálnímu tajemníkovi za písemné odpovědi na eh, tuto dopolední prezentaci. Rád bych se vrátil k tomu, co řekl kolega Pieper. Takže konstatuji tady eh, některé trendy, některé tendence, některé věci už se nevrátí zpátky, což je dobré. Nicméně ve zprávě za rok 2014 eh, nadále zůstává něk- několik věcí, například na straně 13-14 písemných odpovědí je něco poměrně zajímavého. Je tam e, text usnesení eh, po absolutoriu 2014, je to odstavec 37, je to jasné anglicky, že se tady tedy podporuje plná transparence při Eh, alokaci nákladů a eh, odpověď generálního tajemníka je, že pokud si to eh, předsednictvo přeje, je možno specifikovat pravidla. Ale to nebyla ta otázka. To nebylo to, o co požádalo plénum Evropského parlamentu. Já myslím, že by tato, toto usnesení mělo být závazné úplně pro všechny, obzvlášť pro parlament jinak eh, nemá cenu tak dlouho vyjednávat text a znění usnesení, eh, aby se pak řeklo, že předsednictvo rozhodne o tom, jestli se něco uplatní nebo ne. Ten požadavek je jasný a zřejmý a odpověď generálního tajemníka by měl, měla být buď omlouváme se, nebylo to možné, protože jsem nedostal eh, mandát, obraťte se na předsednictvo, pak máme, máte problém s předsednictvem, nebo prostě uděláme to, co řeknete. A pro absolutoria je to možná to druhé řešení, které by bylo optimálnější. Takže stránka 14, 43, tam je in, mezinstituční pracovní skupina o tom e, rejstříku transparentnosti, což je i na pořadu jednání konference předsedů. Ehm, byla by možná i jiná řešení, ale i v tomto případě parlament žádá konkrétně pracovní skupinu meziinstituční a um, když to pak zejde něco jiného, no tak kdo rozhoduje? Plenární zasedání nebo předsednictvo nebo konference ehm, předsedů předsedy by měli uplatnit pouze toto usnesení. Takže tolik eh, ta možná nekritičtější část mého projevu. Jinak v dalších věcech k tomu mohu říci eh, velmi rychle a stručně. Pokud jde o transparentnost, tak, jsou to, tak je to jasný pokrok um, na straně Evropského parlamentu. Věci se tu pohnuly. Pokud jde o například takzvaný legislative footprint, eh, tam tomu se skutečně velice těším. Dále stránka 10 odstavec 28 o otevřenost, transparentnost předsednictva. Měli bychom se obrátit na zástupce našich skupin v předsednictvu, já pracuji s těmi našimi, ale je to vždycky v pondělí ve Štrasburku zasedání předsednictva, dokumenty jsou pak zveřejněny v pátek nebo přes víkend. A je jasné, zřejmé, že když mě nějaký dokument zajímá, tak se snažím eh, instruovat svého zástupce na, před, na předsednictvu, ale když se cestuje v pondělí a pak se to publikuje až v pátek, no to není příliš praktické. Pokud ehm, není ehm, možné pracovat eh, prostřednictvím ehm, tedy nějaké stránky, tak ale aby aspoň bylo možné pracovat nějakým způsobem, který by to optimalizoval. Stránka 17, čtu odstavec 48, to je dobrá zpráva, protože to jsme žádali už strašně dlouho, že veškerá setkání s lobbysty um, jsou uvedena na um, osobních stránkách poslance ale je tu otázka DG i TEC, že zatím je to technicky nemožné. Takže buď je nějak uh, zdisciplinovat DG ITEC a připomenout jim, eh, aby se postarali o to, aby to bylo technicky možné, protože je to uh, významný problém. A poslední věc ohledně transparentnosti 32, 75, Ehm, to znamená eh, prohlášení ehm, o činnosti po skončení výkonu funkce. Ale ověřuje se to, možná odešli do důchodu, ehm, možná nedělají eh, nic, a, ale závisí pouze na jejich dobré vůli, jestli notifikují o potenciální eh, nové funkci nebo nové aktivitě. A ještě stránka 19. Tady je plán jaksi rekonstrukce webových stránek Evropského parlamentu, jejich eh, přepracování v zájmu větší transparentnosti a srozumitelnosti. To mě zajímá ještě. A potom cena eh, Lux, Lux Price, abychom eh, to mohli ještě lépe přeskoumat. Na straně 45 odpovědí je také ještě něco o penzijním fondu. Říkáte, že to není problém legitimity. Rád bych eh, viděl ty doprovodné doklady. DGCOM publikuje čísla, eh, statistiky o návštěvnících, hostech. Myslím se, zdá se mi, že ta, tato, tyto údaje nejsou příliš přesvědčivé. Eh, v Nizozemsku jsme z, byla zveřejněna studie o způsob, o tom, e, jak je vnímán Evropský e, parlament, ta čísla jsou poměrně dost dramatická. Je to prostě otázka komunikační politiky e, Evropského parlamentu. Jak je možné, že tento parlament, který dělá tak důležité věci, jak by se mohl zviditelnit, jak by mohl být známější ze strany ve široké veřejnosti? Děkuji. Děkuji. Já chci poděkovat panu kolegu Vilandovi a panu předsedovi, který se dostal na naše zasedání. A nyní tedy dáme slovo panu generálnímu tajemníkovi. Děkuji, paní předsedkyně. První dvě témata, na které jste upozornila, jsou víceméně politické otázky, a v, za, za které zodpovědné politické grémium. Pokud jde o, o paušály na výdaje, za to je tedy zodpovědné grémium předsednictví a také to tež platí o pravidlech pro transparentnost. Tady tedy tak ještě eh, čekáme na průběh konzultací a pak padne rozhodnutí na půdě jednotlivých frakcí a také konference předsedů. Takže je to sice věc eh, řízení, ale tu iniciativu musí převzít politická úroveň. Tedy ten impuls musí přijít od konference předsedů či od prezídia. Pokud jde o problematiku předkládání dokumentů, tyto dokumenty jsou předsedům posílány vždy 10 dní před zasedání. To znamená, eh, že tedy eh, jak se ta finální verze dokumentu je hotová 10 dní před zasedáním a, a před týden tedy před zasedáním frakcí jde kompletní balíček podkladové dokumentace předsedům. A samozřejmě potom tedy eh, předsedové sami ještě přeskoumají ty, tento balíček, jeho obsah a to zdali je v souladu, v souladu s navrhovaným programem zasedání a to vždycky v úterý, ten týden předtím, takže šest dní předem je možné, že je na tom ještě tedy co zlepšovat, ale každopádně takhle to dobře a pravidelně funguje. Děkuji také za to, že jste ocenili pokrok, kterého jsme dosáhli v otázce Legislative footprint. Pokud jde o to, aby na webové stránce byl i kalendář, to je technicky možné, vím, že jedna frakce už tento nástroj aktivně používá. Technicky je to tedy eh, možné, ale technicky je také třeba to zařídit. Pokud jde o externí aktivity, je třeba si uvědomit, že to tomu, tomu tak je, ale pokud tedy eh, obdržíme nějaký podnět, tak jej přeskoumáme. V tuto chvíli jsme žádný takový podnět neobdrželi, tedy eh, pokud jde o externí aktivity bývalých členů parlamentu. Pokud jde o webovou stránku, já jsem si to tady pozorně přečetl, eh, ty připomínky byly dost často kritické, nicméně my, my máme více než jeden milion dokumentů a je otázka, jak zařídit, aby byly eh, rychle a jednoduše přehledné, tedy aby dobře fungoval vyhledávač. A my eh, hodláme optimalizovat vyhledávač, zatím je to Google, není možné tedy, aby ve chvíli, kdy googlujete nějaký legislativní termín, vás to vždycky nejdřív dovedlo na stránky komise. Tam musí být naopak tedy v té první linii dokumenty Evropského parlamentu a to je úkol pro nás. Jak tedy vlastně přepracovat strukturu našich stránek tak, aby vyhledávač fungoval optimálně. A my tedy i nadále na této optimalizaci pracujeme. Náš ten přístup už se podařilo výrazně zlepšit, ale pořád ještě to není optimální. Já si uvědomuji, že na tom musíme dále pracovat, ale upozorňuji tedy, že vlastně tato webová stránka umožňuje přístup k více než milionu dokumentů. Pokud jde o problematiku penzijních fondů, my jsme už řekli, že v tuto chvíli nemáme žádný problém s likviditou. Samozřejmě tedy do toho penzijního fondu neplynou žádné nové příspěvky, je již uzavřen. a existuje pouze starobní připojištění pro poslance, které předtím neexistovalo, to je tedy jediná otevřená funkce, ale ani tady nemáme eh, problém s likviditou a nemáme ani problém eh, s kapitálovým krytím. Čili opakuji, není problém s likviditou v této oblasti. Paní kolegyně Katumbach? Děkuji, pane generální tajemníku, za vaše vystoupení. Já mám dva a půl bodu. V tom vysvětlení je otázka 83, která se týká délky legislativního odpoví a období a dopadu eh, této skutečnosti na potenciální eh, penzijní nároky parlamentních asistentů. Vy jste řekl, že existuje jasné pravidlo, ale já ho nevidím. A za druhé, to je podobná připomínka, jde o možnost tedy rušení již běžících pracovních smluv. Já si myslím, že Tady také ještě čekáme na návrh z vaší strany. A ta třetí otázka je taková drobnost. Ve chvíli, kdy se hovoří o propouštění, v tuto chvíli tedy ze strany škol jsou, je tedy poptávka po stážistech a mě by zajímalo, jak tedy postupovat eh, ve chvíli, kdy chceme pozvat nejenom belgické školáky, ale také například tedy žáky německých škol. Tady je třeba tedy opět harmonizovat pravidla pro jejich přístup. Děkuji. Pokud jde o penzijní nároky u APAS, bohužel tedy ta věc si stojí tak, že činnost asistentů je provázána s mandátem příslušného poslance, pro kterého pracují. A ve chvíli, kdy tento mandát skončí, případně skončí tedy dříve poslanci legislativní období, má to dopad nejenom na příslušného poslance, ale také na jeho asistenty. Nemáme žádnou možnost, jak dále zaměstnávat asistenty příslušného poslance ve chvíli, kdy danému poslanci vypršel mandát, protože je evidentní, že tedy nově zvolený poslanec si přivede své vlastní nové asistenty. A pokud jde tedy o zkrácení této doby pro poslance je možné, že k tomu tedy, je možné, že k tomu bude docházet i do budoucna. Pokud je o e, smlouvu nebo o dohodu o ukončení pracovního poměru, bylo by dobré, kdybychom to nějak jednotně regulovali. Na druhé straně je asi obtížné dopředu tedy říci, jestli je to eh, řešení, které se osvědčí, takže na to musíme eh, pracovat. Pokud jde tedy o úpravu eh, stážistů z řad studentů, na to budeme pracovat rádi. Já bych ráda pohovořila k několika bodům. Za prvé, problematika ochrany dat, k tomu bych se ráda vrátila, protože je to důležité pro nerušený Eh, průběh naší eh, práce. A eh, ve chvíli, kdy tedy je třeba nemocenskou řešit tím, že se podkladové dokumenty posílají do Lucemburku, tak je otázka, zda je zabezpečena ochrana dat, protože tedy tyto údaje jsou vlastně posílány řádnou poštou, dopisem do Lucemburku a e, nevíme vlastně, kdo všechno tedy má k těmto dokumentům po cestě přístup. To je velice důležité pro nás i pro jiné evropské instituce, které postupují podobně. To je moje první připomínka. Druhá. Vidíme tedy velký trend e, ve smyslu internalizace Eh, doprovodných služeb, například tedy eh, ochranka a podobně. Původně tedy to bylo řešeno subdodavatelsky, nyní je ten trend opačný. Ale já tedy z pozice švábské hospodyňky když se podívám tedy na to, jak se mění ty trendy za posledních deset let, nejdřív externalizace, pak internalizace, tak si kladu otázku, kolik to všechno stálo. Zdali se skutečně podařilo dospět k nějakým úsporám za těch posledních 10-12 let. a je tedy třeba provést skutečně důkladnou rozvahu toho, zdali je lepší mít úklidové a bezpečnostní služby řešené subdodavatelsky nebo interně. To tedy samozřejmě nesouvisí s, absol- nesouvisí s absolutoriem, ale já se dívám tedy trošku kriticky na tyto nové snahy. Pokud je o penze, Vím, že hlavní účetní Evropské komise vypracovala takový přehled příspěvku do penzijního připojištění, jak, tak jak vypadají nyní a do budoucna. Máme dobrovolné příspěvky do penzijního připojištění, ale také příspěvky za bývalé italské a francouzské europoslance. To musíme platit my, v případě ostatní, poslanců ostatních národností tyto příspěvky hradí jejich e, národní vlády. A protože vlastně tyto příspěvky bude třeba vyplácet ještě příštích 20 let, já považuji za velmi důležité, aby v této oblasti panovala naprostá transparentnost, abychom věděli, s čím vlastně musíme počítat. Aby se najednou neukázalo, že potřebujeme další půl miliardy pro vlastně a za několik osob. Proto tedy bych eh, ráda požádala o eh, důkladnější průzkum této záležitosti, která se týká italských a francouzských poslanců. Pokud jde tedy o eh, vyúčtování diet obecně, já s tím, obecně já s tím mám sama osobně velmi špatnou zkušenost. A musela jsem vlastně bojovat za jednotlivé položky, za své spolupracovníky a, a tak dále. Já jsem však byla svobodně zvolená, jsem připravená složit, skládat účty ze své činnosti, ale nejsem připravena zacházet do, do tak detailních položek. A tady se tady mohu připojit k těm kritickým vyjádřením, která tady už padla. Samozřejmě ta svoboda v rámci mandátu pro europoslance je velmi dobrá. Každý europoslanec se může rozhodnout sám, jak s ní naloží, jestli všechny údaje zveřejní na své webové stránce a podobně. To je všechno možné, ale já nechci otvírat dvířka tomu, aby někdo europoslancům předepisoval, jak přesně postupovat, co vyúčtovat a co ne. My jsme byli zvoleni proto, že tedy jsme autonomní ve své činnosti. A ještě poslední věc, teplota v místnostech. Tohle je úplně nejhorší sál v celé budově. A velmi často tady téměř mrzne. Já vím, že tedy eh, tu teplotu vnímají muži a ženy rozdílně. Ano, já vidím, že tedy muži si naopak svlékají sako, ale mě by zajímalo, jak je možné, že celé ty roky se to tady v téhle místnosti nepodařilo vyřešit. A já tady předem děkuji za případnou odpověď. Já, Paní předsedkyně, té úplně poslední otázce. Můžeme, může to být tak, že tedy eh, lidé vnímají tu tělesnou a okolní teplotu velmi rozdílně. A proto je velmi obtížné dohodnout se na jedné teplotě, která by byla příjemná pro všechny. Pokud je o ty ostatní otázky, Tedy eh, pracovní toky, ano, to je velmi rozumné, eh, to proskoumáme dál. In, internalizace versus externalizace v, v oblasti tedy služeb, jako, jako je ochrana a bezpečnost a nyní také eh, řidiči. Přítomnost ochranky je vlastně konstantní, takže dává smysl, aby tato služba byla internalizována a my doufáme, že se tím podaří dospět k určitým úsporám. Takže pro parlament tedy internalizace nebude znamenat náklady navíc, naopak snížení nákladů. Pokud jde o problematiku penzí, Tady tedy to je vlastně takové dědictví z té doby, kdy ještě neexistovalo jednotné evropské penzijní připojištění a členské státy, tedy každý měl svou vlastní verzi, ale v Itálii a Francii vlastně tahle možnost připojištění chyběla úplně a proto to zastřešoval Evropský parlament. Pokud jde o dobrovolné příspěvky do penzijního připojištění. To je tedy nástroj, který vznikl později než nároky francouzských a italských eh, poslanců a my jsme velmi opatrní. My jim samozřejmě přejeme velmi dlouhý a bohatý život, dalších 30, 40 nebo 50 let a proto také počítáme, že tedy po tuto dobu budeme muset ještě přispívat do jejich penzivního přepojištění, což se vyžádá zhruba 10 až 15 milionů euro, vzhledem k tomu, že celkový objem rozpočtu v této oblasti je 8 miliard, tak to není zase tak obrovská částka. A obávám se, že je to částka nevyhnutelná. A pracovní toky, těmi se budeme zabývat. Dobře. A nyní tedy je na seznamu řečníku kolegyně Liberacky. Przewodniczący, skonsultowałem sprawę z pytaniem paní Ines Ayala Sander. Odnoszę wrażenie, panie sekretarzu... Já bych se chtěla vrátit k tomu, co tu bylo řečeno o kritériích. Obávám se, že došlo k určitému nedorozumění ze strany pany Ayala protože paní Ayala to nemyslela pozitivně. Ve chvíli, kdy hovořila o našem novém přístupu ke skupinám návštěvníků, já myslela tedy spíše riziko spojené s aktivitami akreditovaných asistentů. Dejme tomu, že tedy tenhle asistent obdrží dopředu 15-20 tisíc euro na účet. A pak teprve musí deklarovat, jak tyto prostředky vynaložil. Na půdě některých výborů je tento postup popisován dokonce jako šikanování, ale já se obávám tedy, že poslanci eh, budou oficiálně protestovat proti zpřísněnému dozoru. A nyní tedy, pokud jde o dodávku služeb, my jsme už minule tedy eh, prosazovali možnost zavést horní limit, pokud jde o cestovní výdaje asistentů, se kterými přímo nespolupracujeme. Ale mě tedy jeden mladý člověk řekl, já prostě mám malé dítě, nemám žádnou práci, nemám 1500 euro na to, abych si zaplatil cestu dopředu ze svého. A to je také třeba řešit. Já si myslím, že bychom tedy měli najít nějaký nástroj, který by umožnil toto refinancovat. A Máme tu tedy eh, přednosti i slabiny tohoto systému a bohužel tedy um, slabina našeho přístupu je právě uh, ve vztahu k asistentům. A my bychom tedy uvítali změnu tohoto přístupu. Pokud jde o skupiny návštěvníků, tady máme otázku, nebo tedy spíše uh, doporučení. A možná by tady bylo možné pokrýt náklady akreditovaných eh, asistentů, kteří eh, jsou zváni na zasedání výboru, aby se vyjádřili k určité konkrétní věci. Děkuji. Pokud jde o skupiny návštěvníků, tady už tady padlo rozhodnutí na půdě prezidia. Já tady nechci předjímat další vývoj, ale chci jen upozornit, že existují různé možnosti pro poslance, jak to řešit. Není tu tedy žádný tlak na to, aby to řešili asistenti, může to být také nějaká neutrální agentura. V podstatě ale bude záviset na tom, jak rozhodne prezidium v pondělí. Za druhé, ve chvíli, kdy vznikají cestovní náklady za bývalé asistenty, kteří se například účastní slyšení v Evropského parlamentu a jejich účast je důležitá pro celý proces, tak je samozřejmě jasné, že musíme tedy uhradit jejich cestovní náklady. Není možné, aby se někdo neúčastnil slyšení jenom protože si nemůže dovolit přijet. Takže tady tedy musíme najít řešení. A kolega Javor. Köszönöm a szót, elnök asszony, és Köszönöm főtitkár úrnak, hogy ma beszélgethetünk azokról a válaszok. Děkuji, pane předsedo, děkuji. Ban megfogalmazott kérdésekre válaszul küldött. Musíme využít příležitosti hovořit o tomto tématu. Je řeč o absolutoriu za rok 2014 a e, tady jsou čtyři připomínky. První z nich se týká toho, Eh, proplácení všeobecných nákladů. Pan Dion již se toho dotkl. Um, toto um, proplácení paušální má být tedy pro za to jsou peníze daňových poplatníků a daňový poplatník za to čeká, že budeme eh, tyto výdaje velice eh, bedlivě kontrolovat. Existují různé možnosti, například poslanci mm, mohou zveřejnit své účty, nebo můžeme mít nějaká striktnější eh, interní pravidla. A to tak, abychom ošetřili potenciální zneužívání mnohem rychleji. Zatím měli poslanci hodně svobody při výkonu svého mandátu, ale my máme také určitou zodpovědnost. Já mám zodpovědnost vůči voličům a toto proplácení eh, v případě takového proplácení by měly být k dispozici všechny tyto informace veřejně voličům, protože těm musíme eh, být zodpovědní především. také by mohl existovat eh, jiný přístup, kde budou prostě striktnější interní pravidla a bude to, eh, bude to kontrolovat eh, administrativa, ale já nevím, jak by to šlo udělat, jestli to je dobrý nápad, aby kontrolovala účty poslancům. Každopádně ani jedna z těchto variant není optimální, ale stávající systém uh, také ne. Uh, a pan generální tajemník byl požádán o, um, o to, aby tedy došlo k určitému pokroku v této oblasti. Takže, <clears throat> pane eh, generální tajemníku, vy říkáte, že jednotliví poslanci mají možnost eh, o tom rozhodovat osobně, jaké informace chtějí či nechtějí zveřejnit. Jednotlivě ale neexistuje žádné konkrétní pravidlo, které by to ať už zakazovalo nebo předepisovalo. To nedává příliš velký smysl. Já si nemyslím, že veřejnost skutečně má možnost eh, vidět, jak zacházíme s našimi penězi. Pan tam říká, že očekává odpověď od předsednictva ale ono je to spíš plenární eh, eh, plenum, které je tím správným rozhodovacím orgánem. Jaká, jaká je tedy ta situace? Je to plénum nebo předsednictvo, které přijímá pokyny k tomu, jak máme jednat? A o, oznamovatele trestné činnosti, ty, ti musí být chráněni. To je nesmírně důležité téma na evropské úrovni. Musíme v něm pokročit. Interní pravidla této sněmovny jsou rovněž důležitá. Již nyní platí pravidla, která lze použít na eh, ochranu eh, whistleblowerů, oznamovatelů. A situace um, asistentů je obzvlášť citlivá. Oni nemají žádný, žádný kontrakt s parlamentem, oni podepisují kontrakt, eh, smlouvu přímo s poslancem, jimž jsou pak vydáni na, na milost. Na rozdíl od akreditovaných asistentů, tedy na rozdíl od eh, asistentů zaměstnanců, čili musí existovat um, určitá pravidla, pokud budou fungovat jako oznamovatelé trestné činnosti musí být chráněni. A pak je tu ta, eh, ten legislativní footprint, ta eh, stopa legislativní, eh, v tom došlo k velkému pokorku, za to vám děkujeme, pane generální tajemníku, ale nestačí to, nestačí, ehm, aby legislative footprint byl někde jako příloha 17 nějaké zprávy. Někde bude zašoupnutá, schovaná, k čemu se, co, z čeho si všimneme pouze, pokud to opravdu hledáme. Nemusí to být snadno přístupné, eh, snadno identifikovatelné na webových stránkách, něco, kde k tomu je bezprostřední, rychlý přístup. A dále, pokud jde o kompenzace ehm, CO2, tady se eh, parlamentu podařilo dosáhnout eh, v před eh, pařížskou konferencí nastavit určitý systém kompenzační. A já vám děkuji za toto úsilí. Ale nejdůležitější cíl, který máme, spočívá v tom, aby existovala um, ehm, kompenzace CO2 pro veškeré aktivity parlamentu. Například při cestování, i včetně cest asistentů, Myslím, že by bylo dobré, kdybychom mohli tímto způsobem um, zvýšit procento kompenzace CO2. Pokud je o tu poslední otázku, parlament se rozhodl tedy nahrazovat celý objem emisí CO2, včetně těch, které vznikají v důsledku cestování. A nyní jsme tedy na to v rozpočtu vyčlenili více než 250 tisíc euro, ale mezi tím tedy ty ceny klesly natolik, že je možné, že tato částka bude vlastně stačit na nějakou povolenek za všechny aktivity. A já vám tedy děkuji za vaši podporu a k iniciativě Legislative Footprint je možné, že i poslanci budou mít možnost tedy zveřejňovat podklady sami, pokud to bude technicky možné. My už jsme tedy pověřili příslušné služby přeskumem toho, zdali technické řešení se najde. Nicméně prezidium rozhodlo, že takováhle funkce nebude povinná, že to tedy bude eh, na volbě jednotlivých poslanců. Pokud jde o problematiku whistleblowers a, a pastí jsou chráněni úplně stejně jako všichni ostatní. Je tu jediný rozdíl v tom smyslu, že jim nemůžeme nabídnout žádnou alternativní smlouvu. My máme eh, smlouvu, oni mají smlouvu s poslancem, pokud tedy vzniknou problémy, nemůžeme jim nabídnout jiné místo. A pokud jde o paušální limity na výdaje za, změnu, za případnou změnu pravidel, nejsme zodpovědní my, ale prezidium parlamentu. Děkuji, pokud jde o téma asistentů. To je téma, která se nám opakovaně vrací. A teď je otázka, kolik takových eh, případů eh, zrovna běží, kolik takových případů řeší například i OLAF. A proto by bylo dobré k tomu mít víc informací. Děkuji předem. A eh, pokud jde o otázku, kolik případů šikany bylo nahlášeno, zatím to bylo osm případů, kde tedy bylo vzneseno obvinění z harasmentu nebo z takzvaného obtěžování, ale pokud vím, neexistuje žádný případ, kde by se to povedlo prokázat. Takže, ale ta řízení běží, takže je to tedy předběžná bilance, takhle to tedy vypadá. A já jsem řekl, že po roce práce výboru který se zabývá obtěžováním. Máme už určité zkušenosti a proto můžeme předložit určité pozměňovací návrhy k tomu, jak tento výbor funguje. V tuto chvíli tedy zpracovává 8 případů, ale zatím tedy se nepovedlo skutečně prokázat obtěžování. Děkuji. K tomu tedy v tuto chvíli nemám žádnou konkrétní otázku, ale těch eh, asistentů jsou tisíce a ten problém se nám bude opakovaně vracet a proto považuji za důležité říci, že je eh, tady případné závěry je třeba důkladně projednat s kolegy předtím, než bude zahájeno nějaké řízení. Víme všichni, o jaké kolegy jde. A teď už se tedy nikdo nehlásí. Proto tedy můžu ukončit tento bod programu, výměna názoru s generálním tajemníkem a dávám ještě slovo panu místopředsedovi, aby debatu uzavřel. Kolegové předložili celou řadu užitečných eh, a důkladných otázek. Já bych je se rád vrátil k problematice ochrany dat. To je velmi důležité téma pro poslance, pokud je o paušální výdaje. Já myslím, že dobrovolně to fungovat nebude. A pokud tedy případná změna nepřinese vylepšení, navrhuji, abychom prostě zakovali status quo. Penzijní připojištění. Tady já eh, tady nemohu souhlasit Eh, s generálním tajemníkem 10-15 milionů ročně vynásobeno Bůh ví kolika roky. To je vlastně obrovská suma. A eh, pokud jde o externí znalecký posudek efektivity našich eh, aktivit, to tedy považuji za myšlenku hodnou následování. Možná bychom to měli řešit před příštím udílením absolutária. Děkuji, já ještě předám slovo kolegyně. U nás na půdě pracovní skupiny AFKO jsme řešili dvě eh, otázky. Za prvé tedy zprávu a která tedy souvisí s tím, z jaké strany se rekrutuje kandidát na předsedu parlamentu a kandidáti na místo předsedu. My tedy předjímáme tedy uh, Eh, velké problémy v budoucím eh, rozdílení pracovních úkolů. Takže tady bychom rádi navrhli změnu jednacího řádu. A pak je tu problematika s propouštěním agenturních pracovníků. Tady bychom se měli nad věcí důkladně zamyslet, nespokojit se s tou odpovědí, že stačí zachovat status quo. Jinak chci poděkovat eh, generálnímu tajemníkovi jeho týmu eh, za eh, důkladnou přípravu, za to, že jsme obdrželi všechny potřebné dokumenty a přejeme vám mnoho úspěchů ve vaší další práci. Tím jsme tedy ukončili jednání k tomuto bodu programu. A dostáváme se udělení absolutaria Evropské komise. Kommt.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

wir setzen die Sitzung fort. Ich begrüße sehr herzlich die zuständige Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Frau Georgieva. Takže nyní tu máme zástupce Evropské komise, paní komisařku Georgievu. Já ji tady srdečně vítám. Vítám tady také pana Lazaro, zástupce Evropského účetního dvora. Nevím, jestli jste tentokrát sebou přivedl nějaký tým auditorů protože chceme řešit i problematiku penzijního připoštění. Vidím, že ano, to je skvělé. A my tady nyní budeme hovořit o opatřeních za rok 2014. Spravodajskou byla paní Dlabajová, která bohužel tady dnes se nemohla dostavit. A budeme tedy hovořit o také shrnující zprávy. Nyní dávám slovo paní místo předsedkyně. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pan, pan Mesen je výkonným uh, generálním tajemníkem, generálním ředitelem pro toto oddělení, takže nás také uh, doprovází, stejně jako pan Kraft, nás, uh, nás zástupce ředitele pro rozpočet. Jak jste právě řekla, budeme tady představovat čtyři zprávy a hned na začátek bych se chtěla omluvit za to, že moje prezentace bude dnes spíše delší. A to vzhledem k tomu, že to, co budu prezentovat, bude poměrně obsažné. Jedna z těchto čtyřech zpráv je v podstatě takové sloučení dvou předchozích zpráv, tady eh, té hodnotící zprávy. A letos tyto zprávy prezentujeme proto, že víme, že tento eh, výbor chtěl tyto zprávy dostat jako integrovaný balíček s výroční tedy eh, uzávěrkou a rozhodli jsme se tedy tímto způsobem zjednodušit naše zprávy. A jak bych chtěla tomuto výboru poděkovat za to, že na nás tlačil v tom smyslu, abychom tímto způsobem svoji zpráci zjednodušili. Eh, v předchozím roce za, za byl zahájen uh, ten proces uh, udělení absolutoria za rok 2015 prezentací zprávy eh, účetního dvora. Jak víme, pan předseda eh, zdůraznil potřebu získat znovu důvěru našich občanů a řekl, a já s tím plně souhlasím, že eh, abychom získali toto důvěru, musíme tady prezentovat nebo řádně zpravovat své finance, dosahovat dobré hodnoty za vynaložené prostředky a poskytovat dostatečné záruky. Eh, účetní dvůr eh, potvrdil, že naše eh, finance jsou v pořádku a že finanční pravidla, ačkoliv jsme je tady neuplatňovali dokonale, ale uplatňování těchto a dodržování těchto pravidel se zlepšilo. A dnes se chci zaměřit na body transparentnost, hodnota za vynaložené prostředky a také poskytování jasných záruk, pokud jde o naše činnosti. Dovolte, abych začala tou transparentností. V minulosti jsem měla příležitost říkat, že transparentnost je nejlepší přítel našich daňových poplatníků a proto bereme velice vážně to, že chceme neustále zlepšovat nejenom dostupnost informací, protože komise byla vždycky velice otevřená, vždycky poskytovala informace, ale také je důležité, aby ty informace byly strukturovány snadno, tak, aby byly snadno přístupné a snadno pochopitelné. Protože tím potom budou pro vás i pro širokou veřejnost nás nepochopitelné a bude eh, snazší vykonávat kontrolu nad námi. Abychom vylepšili způsob, jakým podáváme zprávy, tak jsme právě zveřejnili ten integrovaný spravodajský balíček letos v červenci. Tam tady máme účetní závěrku, výroční právo o zprávě a o kontrole a ochraně evropského rozpočtu celkem čtyři zprávy tedy. Tento týden v úterý eh, soud zveřejnil zprávu o řízení v rámci komise, kde byla doporučení ohledně toho, jak dále vylepšit poskytování zpráv. Takže bych chtěla poděkovat ještě jednou účetnímu dvoru eh, za tuto zprávu a chystáme se samozřejmě řídit jejich doporučeními. Musíme uznat, že je třeba, abychom se stavili k informacím realisticky, protože my samozřejmě závisíme na tom, jakým způsobem členské státy poskytují informace a vykazují informace. Jak jsem říkala minulý týden, eh, absolutorium má dvě takové hlavní nohy, řekněme. Je to tady dodržování zpravidel a kontrola. To znamená, tyto dvě nohy, tyto dva pilíře musí být stejně vysoké, abychom jaksi nebyli na šikmé ploše. Takže Pokud jde o výsledky a dodržování pravidel, chceme vám poskytovat dostatečně kvalitní informace a na to se tady zaměřujeme. A v té eh, nové výroční eh, zprávě o řízení a výsledcích máme právě informace strukturované tímto vyváženým způsobem. Teď tedy k tématu hodnoty za vynaložené prostředky v té výroční eh, zprávě o řízení a výsledcích jsme poskytli informace o eh, pokroku, pokud jde o nejnovější finanční rámec a také eh, o výsledcích o z předchozích programů v letech 2007 až 2013. Také tam ukazujeme propojení mezi našimi programy a strategií a cíly ze strategie Evropa 2020, protože to je také něco, o co nás žádal tento výbor. Mezi těmi mnoha příklady a čísly, která tam jsou uvedená, pokud jde o výsledky, tak bych chtěla uh, zdůraznit konkrétně uh, téma migrace, protože to je nová priorita. Je to priorita, která od nás žádala, abychom tedy naše výsledky zaměřili na nový cíl. My jsme projevili schopnost E, soustředit financování na cíle, protože jsme o 50% zvýšili financování e, na téma migrace e, na rok 2015-2016 a navíc jsme tam přidali dostatečnou flexibilitu, aby bylo možné ještě zvýšit financování pro ty svěřenecké fondy a tak dále. Pokud jde o programy Triton a Poseidon, eh, podařilo se nám zachránit celou řadu životů a 250 tisíc lidí jenom za rok 2015 tedy eh, mělo nějakou výhodu, výhodu z našich integra, integračních programů, ať už jde o bydlení, jazykové kurzy, vzdělávání a tak dále. Já vám tady uvádím tento příklad jenom proto, abych ukázala, do jaké míry se zaměřujeme na výsledky a skutečně se zaměřujeme na to, aby naše finanční prostředky něco konkrétního přinesly. Nicméně výsledky se eh, dají měřit až s nějakým spožděním, protože jak se trvá, než máme k dispozici určitá data a než potom tady dopad určitých aktivit můžeme posoudit. Letošní zpráva vám poskytuje informace o výsledcích několika programů z let 2007 až 2013, protože tam už jsme schromáždili nezbytné data, nezbytné důsledky, eh, důkazy. A tady bych chtěla především zdůraznit eh, výsledky sedmého rámcového programu pro výzkum, protože tam eh, jsme měli výsledky tedy v hodnotě 20 miliard ročně a máme několik laureátů eh, Nobelovy ceny. Letos máme opět za chemii Nobelovu cenu. Eh, teď jsem tady zmínila jména těch tří, eh, tří letošních laureátů, kteří získali na svou činnost finance od Evropské unie. Naše monitorovací systémy na léta 2007 až 2013 eh, projevily určité nedostatky a teď se tedy snažíme s nimi v období 2014-2020 vyrovnat. A víme, že pouze pokud Neustále budeme komunikovat s našimi zaměstnanci, s členskými státy a také s nezávislými eh, pozorovateli, s vámi, s, účetním dvorem a s veřejností. Pouze v takovém případě se nám může podařit zlepšit monitoring našich, našich výsledků a víte, že se na to skutečně zaměřujeme velice pečlivě. Informace o výsledcích eh, jsou eh, ve zprávě komise, pokud do, která se týká následných kroků po udělení absolutoria za rok 2014. A pokud jde o to, ta disciplinární opatření, která jste na nás uvalili, eh, skutečně eh, vedla k zlepšením, k doporučením a konkrétním zlepšením. Pokud jde o absolutorium za rok 2014, tam jsme velice intenzivně hovořili o tom, jak sladit dlouhodobé politické cíle s víceletým finančním rámcem. Jak máme zajistit silnější propojení mezi eh, cíly na úrovni EU, partnerskými dohodami a operačními programy. A tohle se právě odráží eh, v tom, jakým způsobem jsme strukturovali naši operační práci. Učinili jsme konkrétní kroky pro eh, zlepšení, eh, pokud jde o valnou většinu požadavků parlamentu. Dále jsme zahájili nové činnosti, pokud jde o 88 požadavků ze strany Evropského parlamentu. A v tuto chvíli dokončujeme nebo dále pokračujeme v práci, která byla vlastně vyvolána dvěma z 27 požadavky ze strany Evropského parlamentu. Pokud jde o finanční nařízení, to je zásadní část našeho eh, hodnocení v polovině období. A to je vlastně reakce na klíčový požadavek eh, na eh, zjednodušení. Vidím tady proti mně pana Ashwortha a ten byl právě jedním z těch, kteří na nás apelovali v tomto smyslu. Dále, pokud jde o OLAF. Eh, dnes nebudu zacházet do podrobností, ale chtěla bych využít této příležitosti k tomu, že vám chci říci, že eh, aktualizace nařízení 80, 883 eh, bylo přijato 20. září a ta změna, ta novela bude tady účinná od 1. ledna. Já už jsem svým kolegům tady zadala úkol pustit se do praktické implementace této změny. Tak, teď už se blížíme ke zprávě z interního auditu. Dobrá, mám tady dobré i špatné zprávy. Špatná zpráva je, že když se podíváte na tu in, zprávu o interním auditu, tak je tam celá řada kritických připomínek. Dobrá zpráva je, že podle mého názoru to ukazuje, že interní audit, audit dělá přesně tu práci, kterou dělat má. A sice, že tady e, eh, zajišťuje, abychom pracovali otevřeně, abychom šli správným stěnem a abychom byli e, čestní auditech za rok 2015 máme tři hlavní eh, oblasti, tedy rizika za léta 2014-2020, nové nástroje, konkrétně tedy svěřenecké fondy a dále tedy eh, systémy pro řízení a kontrolu. Pokud jde o rizika, interní audit tam určil celou řadu rizik a také nám poskytl určitá vodítka ohledně toho, jak nastavit systémy vnitřní kontroly, aby bylo možné se těmto rizikům eh, vyhnout. A závěr je takový, že je potřeba nadále pokračovat v práci, pokud jde tedy především o kondicionální podmíněnost ex ante, v rámci tedy také nástroje předvstupního. Tento preventivní typ auditů je právě tím nástrojem, který skutečně přináší přidanou hodnotu protože tyto audity jsou prováděny eh, nezávisle a objektivně. Pokud jde o svěřenecké fondy, eh, interní audit tady eh, provedl audit několika nových nástrojů, především svěřeneckých fondů, společně tedy s režimem pro dohled, a to v těch případech, kde komise spoléhá na partnery, aby tedy prováděli kon- kon- konkrétně v praxi využívali finanční prostředky z evropského rozpočtu. Uh, tento eh, audit v tomto smyslu nám má pomoci také lépe a efektivněji spolupracovat s externími partnery. Eh, závěry v tuto chvíli protože jsme na začátku samotné implementace, jsou takové, že evropské svěřenecké fondy obecně úspěšně zvýšily tedy viditelnost eh, činnosti Evropské komise a také do jisté míry Eh, dosáhly omezeného úspěchu, pokud jde o přilákání dalších finančních prostředků zvnější od dalších dárců. Audit také dochází k závěru, že je potřeba ještě vyvinout další úsilí, abychom mohli tedy plně využít eh, potenciál těchto eh, nástrojů, abychom se tady vyhnuli možným rizikům v krizových situacích. Je tedy třeba posílit veškeré kontrolní a řízící systémy těchto nástrojů. A já bych chtěla upozornit, že v Generálním ředitelství pro rozpočet máme novou eh, pozici zástupce generálního ředitele, kdy tato pozice bude tedy právě eh, mít na starosti zajistit, že tyto finanční nástroje a eh, například svěřenecké fondy skutečně budou fungovat dobře, že budeme mít všude harmonizované standardy pro jejich fungování. Dále, Interní audit nadále posuzoval tady vhodnost našich kontrolních a řídicích systémů při implementaci jednotlivých financ- programů a nadále tedy se zaměřoval na eh, identifikaci a vykazování chybovosti ve výročních zprávách, protože to jsou klíčové informace pro tady autorizační úředníky, kteří mají na starosti eh, každoroční eh, prohlášení o schodě, a za rok 2015-2016 eh, byly tedy posouzeny tyto zprávy i z předchozích let a několik generálních ředitelství nadále tady ještě zdokonalovalo své vlastní kontrolní systémy a to tedy vedlo k tomu, že všichni zúčastnění aktéři měli potom realističtější představu o tom, jak tady docha- vůbec vypočítáváme chybovost a jaká ta míra chybovosti skutečně je. Uh Výbor pod vedením pana eh, místopředsedy Timmermanse se především zaměřil na audity v rámci interních auditů a eh, na to, jak rychle je potom jejich doporučení Eh, implementují jednotlivá generální ředitelství. Já jsem členkou tohoto výboru a my jsme skutečně zasáhli v několika případech, abychom zajistili, že zjištění z interních auditů jsou eh, řádně zohledněna, aby skutečně tady je příslušná generální ředitelství vzala v úvahu. Auditovaná generální ředitelství, a to je velice důležité eh, z, zdůraznit, skutečně doporučení z interních auditů v roce 2015 auditovaná generální ředitelství akceptovala, potom vypracovala akční plány, kde tedy byla zohledněna eh, náležitým způsobem veškerá rizika, která tedy byla, eh, na které bylo upozorněno v interních auditech. Toto zaměření na priority a na eh, toto stále stoupající jaksi míra akceptace těchto doporučení, to nadále přispívá ke zlepšení fungování naší organizace. A to ujištění, které jsme získali prostřednictvím práce interní auditové služby, eh, zapadá do eh, naší zprávy, kterou máte před sebou. A konečně, dovolte mi říci ještě eh, pár záležitostí o, těch, o tom té věrohodnosti, kdy jsme přijali výroční výkonnostní zprávu Ehm, tam je právě věrohodnost a výhrady z eh, výročních zpráv generálních tajemníků a odhad eh, částek, eh, které rizikových částech. Chci také odkázat na sdělení o ochraně evropského rozpočtu, kde hovoříme o tom, jak využíváme ehm, preventivní a korektivní mechanismy. Najdete tam podrobné informace této zprávě také ve vztahu k jednotlivým členským státům. A pokud jde o to, kde eh, se podařilo zajistit dobrý pokrok, tak eh, interní standardy se eh, efektivně implementují. Nadále usilujeme o další zjednodušení a racionalizaci, abychom zajistili nákladovou účinnost našich systémů. A všechna oddělení komise byla požádána, aby revidovala své kontrolní systémy z hlediska toho, jestli jsou eh, nákladově účinná a jestli jsou efektivní z hlediska výstupu. Implementovali jsme také strategie proti podvodům. A eh, kromě toho od počátku letošního roku máme také systém včasné detekce, včasného zjišťování a eh, ochrany v rámci pracovních postupů a stejně jako v předchozích letech všech 48 eh, schvalujících eh, úředníků ehm, má ehm, náležitá ujištění. Dále 18 eh, deklarací bylo kvalifikováno s 32 výhradami. A e, pokud jde o měnové výhrady, tak ty, tam se ten počet snížil oproti roku 2000. 14, ale další opatření jsou, budou pravděpodobně ještě nutná v případech, kde stále ještě přetrvává vyšší chybovost. Pokud jsou někde vysoké míry chybovosti, je potřeba věnovat těmto oblastem větší pozornost, což také děláme. Dáme vám k dispozici podrobnější analýzu o této záležitosti v další části roku. A e, takže prevence je samozřejmě vždy lepší, než eh, přijímat nějaká korektivní nápravná opatření, eh, což chápeme a také s tím řídíme, a to zejména prostřednictvím školení příjemců, ale také přerušováním pladeb a pozastavováním pladeb, co představovalo 6,8 miliard v rámci politiky soudržnosti za rok 2015. Pakliže preventivní opatření nefungují, tak je samozřejmě nutno přistoupit k nápravným opatřením, eh, která eh, mají neutralizovat situaci v případě eh, například některých způsobilých nákladů, které pak nejsou proplaceny, což je dobrý postup, abychom se pak mohli vrátit zase k větší aktivitě na úrovni preventivní. V rámci sektorové legislativy eh, jsme zapracovali ještě dodatečné úsilí eh, v tomto směru a korektivní opatření jsou v následujících letech eh, po těch letech, kdy jsou vyplaceny. A učinili jsme, pokud jde o účetní dvůr, poměrně dobrý Eh, dobrý pokrok eh, a, po, a finanční korekce eh, představují 3,9 miliard eur, což odpovídá 2,7 rozpočtových výdajů. Samozřejmě, že korekční kapacita má také víceletý rozměr a my jsme a zabýváme se tím, abychom byli schopni kvalifikovat uh, nakolik naše pozornost vůči těmto opatřením v průběhu času snižuje eh, ry, počet k, nebo částky, které jsou vystaveny riziku. Eh, za uplynulých sedm let, 2009 až 15, celkový objem korekcí představoval 3 miliardy eh, eur ročně 2,2%, není 3,9 eh, miliard eh, za rok 2015. Takže eh, když zohledníme dopad těchto opatření za, uplynulých, za období sedmi let, tak i tu vidíme jasný trend snižování toho, té rizikové částky a to vyplývá i z naší zprávy, v níž poskytujeme informace o těchto e, částkách vystavených riziku. Pokud jde o zbývající částky, tak e, na základě e, odhadu a na základě údajů členských států, z jejich kontrol a také vycházíme z našeho vlastního ověřování u těch údajů, které nám poskytují členské státy. Pokud si nejsme jistí tím, zda data členských států jsou spolehlivá, tak provedeme nějaké dodatečné postupy ověřovací a e, tato částka vystavená riziku nyní je 0,8 až 1,3 z výdajů za rok 2015, tedy celkových výdajů. To znamená, v momentě, kdy jsou provedeny veškeré korekce, tak už je to částka, která je pod úrovní, kterou e, identifikoval e, e, účetní dvůr jako práh Ehm, eh, významnosti a ehm, takže se snažíme i nadále snižovat eh, tu chybovost. A eh, je důležité zdůraznit, že pokud stahujeme nebo snižujeme ehm, tu, tuto částku, tak tam tu rizikovou částku, tak je to 0,8 až 1,3 ale ubezpečuji vás, že nasloucháme jak vám, tak účetnímu dvoru, tak externím um, stanoviskům k naší výkonnosti. Eh, snažíme se dosáhnout optimálního, optimální eh, výkonnosti nákladové a e, naše interní auditová služba tudíž zajišťuje důležité e, vstupy, náhledy na naší práci. Samozřejmě, že zhledňujeme také vaši práci a tuto, e, toto řízení o absolutoriu. Naši kolegové jsou vám k dispozici a budeme bedlivě naslouchat tomu, o co nás požádáte, o co nás poprosíte a celkově vašim názorům. Děkuji. My vám rovněž děkujeme. No, dovolte mi nyní využít této příležitost tomu, abych poděkovala vám i vašim službám za ucelenou dokumentaci, za odpovědi e, v souvislosti s otázkami k absolutoriu za rok 2014 a další zprávy. A budu vás muset požádat o něco, co Eh, nemáme, je, je to ten eh, stav dokument, který jsem nenašla na ehm, domovských stránkách kontu, ale byl, bylo to zmíněno, byli bychom rádi, kdybychom ehm, dostali ještě kopii do naší složky. Je je to ten pracovní dokument eh, komise část 1 a zřejmě bude existovat i část 2 tím pádem. Děkuji za tento úvod a za vynikající kvalitu vaší práce. A nyní pan zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji také paní místo předsedkyni komise za její velmi rozsáhlý referát. k absolutoriu za rok 2014 a k zprávě o výkonu za rok 2015. A zprávy 4 už jsou hotové od července, přičemž zpráva k absolutoriu je k dispozici pouze 24 hodin, přesto jsem to důkladně prostudoval a všechny čtyři zprávy nabízejí velmi užitečné informace, i když pořád některé otázky zůstávají otevřené. Jak účetní dvor kdysi řekl, vždycky tady se dá najít ještě prostor ke zlepšením, i když jsme dospěli ke pokroku. Podle eh, eh, v případě navýšení kvót jsme žádali uplatnění článku 32.5 příslušného finančního nařízení a my bychom tedy rádi, kdyby se k tomu paní místo předsedkyně vyjádřila eh, ve vztahu k jakým zemím bude tento článek uplatněn, případně pokud ne, může nám vysvětlit, proč ne. Výbor také trval na tom, aby komise přepracovala tedy kodex pro komisaře. Naše doporučení však nebylo bráno vážně, tedy ty nejnovější případy paní eh, Kruzové, pana Barosa na to přesně poukazují. Je důležité, a tedy vy sice říkáte, že komise pracuje podle nejvyšších eh, standardů, co ale tyhle standardy konkrétně znamenají. A také tedy odpověď eh, na eh, otázku, jak to vypadá se strategiemi kolem stárnutí, nebyla vaše odpověď dostatečně detailní a jasná. Výbor KONT podporuje už tři roky doporučení Evropského účetního dvora provádět také prognózy peněžních toků, které mají dlouhodobý dopad, tedy od, v rozmezí 7 až 15 let, tak aby tedy um, abychom rozklíčovali fenomény se zásadním dopadem na rozpočet. Komise tedy ovšak tyto tuto omezila pouze na platnost současně běžícího víceletého finančního ráce a také na konkrétní výdaje. Chceme také, aby doporučení eh, jednotlivým zemím byla zveřejněna, tak eh, tedy jak byla vydána během evropského semestru a další odmítání tohoto požadavku je pro nás neakceptovatelné, ani jej nechápeme. Podobně jako kolegyně Dlabajová, za kterou se musím omluvit, protože musela na jiné zasedání, také já tedy chci zdůraznit to, co uvádí ve své eh, zprávě lépe, eh, důraz na to lépe sladit eh, přidanou hodnotu a náklady. To je třeba vyhodnotit nejenom předtím, než je zaváděn nový program, ale i za období 2007-2013 a zohledně to i také v, pro nové plánovací období. My však považujeme toto hodnocení za předčasné vzhledem k tomu, že ani ne 20 programu dospělo do své finální fáze. Pokud jde o zprávu EMER, která se týká transparentnosti eh, mechanismů hodnocení práce externích spolupracovníků, eh, tady jsme tedy nedostali žádné konkrétnější informace komise a žádáme o ně. A konečně ještě k jednáním s firmou Philip Morris Evropský parlament tady žádal vypracování a zveřejnění akčního plánu, který by umožnil efektivnější boj proti padělaným tabákovým výrobkům. A na tento plán pořád ještě čekáme. A konečně, pokud jde o hodnocení aktivit za rok 2015, my tedy jednak hodnotíme kladně eh, snahu komise provázat obě tyto zprávy, tedy provázat ten skutečný výkon s pravidly. Bohužel však ne všechny položky byly dostatečně vysvětleny, ale možná nám to tedy eh, vysvětlí kolega Lozoros, až bude k dispozici další briefing od Evropského účetního dvora. A potom tedy jeden rozdíl mezi výsledky, eh, tedy mezi tedy rozlišovat mezi zamýšlenými dopady a tím, co eh, se skutečně podaří, považ, nepovažujeme za užitečné, ale rozhodně je dobré provádět analýzu trvalé udržitelnosti některých pracovních míst a toho dopadu na nezaměstnanost v jednotlivých eh, zemích, protože je třeba rozlišovat mezi stáží na tři až čtyři měsíce, která však nevede k získání trvalého pracovního místa a přitom tedy tuto skutečnost eh, uvádět do statistiky. V druhé části zprávy by nás zajímalo, do jaké míry je komise eh, připravena vypracovat globální absolutorium. V tuto chvíli tedy jsou k dispozici údaje za jednotlivá ředitelství, nikoli však za celou komisi a já si myslím, že i k tomu by mělo docházet. A že komise jakožto politické grémium by se tedy k této věci měla stavit trochu jinak, převzít svoji rozpočtovou a politickou zodpovědnost. Třetí zpráva, výroční zpráva, k službám interního auditu za rok 2015. Centralizace interního auditu, eh, která byla provedena v roce 2014, vedla k vytvoření 60 nových pracovních míst. Nyní tedy máte možnost vypracovávat audit, který eh, se tedy těší větší míře akceptovatelnosti mezi jednotlivými službami, ale jaké další účinky tato nové opatření má, jaký dopad to má na každodenní fungování direktorátu, je třeba ještě přeskoumat. A případně tedy tu efektivitu ještě zvýšit. V této zprávě se hovoří také o konkrétních nástrojích, například eh, African Peace Facility, které tedy povolilo EFKO a mě by zajímalo, jaký dopad to má na provádění interního auditu e, při e, najímání externích e, agentur byly, zviště, byly zjištěny závažné nedostatky a mě by tedy zajímalo, jakým způsobem hodláte zareagovat, jaká opatření chcete přijmout. Pokud jde o míst, volbu místo svěřeneckých fondů, tady tedy zvláště u fondu DEFCO eh, je tedy nadále třeba co zlepšovat, pokud jde o kvalitu řízení fondu. A mě by zajímalo, jestli komise hodlá zakládat i další svěřenecké fondy a zda tedy tito správci těchto fondů budou mít možnost nakládat i z prostředky z jiných zdrojů, nejenom z evropského rozpočtu. A případně, jak tedy se bude postupovat, pokud se nepodaří získat prostředky z externích zdrojů. Tady tedy ta eh, funkce správce eh, fondů by měla být zásadním způsobem restrukturalizována, tedy to jejich fungování, tak, aby bylo skutečně přínosné. A pokud jde o existenci některých eh, fondů, jako je Nuclear Decommission Program, Galileo, a Fond pro Afriku a tak dále, tam všude byly zjištěny zásadní eh, slabiny ve fungování kontrolních mechanismů A k tomu byla vydána celá řada doporučení a pokynů, na které bylo zareagováno. Zásadní kontrolní nedostatky byly zjištěny také u nástroje APAS, a myslíme si, že tedy Evropský účetní dvůr asi není úplně v té ideální pozici k tomu, aby vyhodnotil situaci, pokud jde o příspěvky jednotlivých členských eh, států do tohoto fondu. A konečně pokud jde o politiku zazeleňování, tedy zemědělskou politiku, tady byly také zjištěny nedostatky v kontrole na úrovni členských států, tedy kontrole a zprávě fondu na úrovni členských států. Ve zprávě se hovoří také o hodnoc ex ante hodnocení kvality dodávky eh, služeb. Tady je tedy také co zlepšovat. A konečně sdělení a ochrana evropského rozpočtu. My tedy si vážíme toho každoročního sdělení, které už od roku 2012 vypracovává komise eh, ke každoročnímu rozpočtu. A my díky tomu máme také vlastně takovou představu o tom, do jaké míry kvalitní je zpráva prostředků z evropských fondů v jednotlivých členských zemích, ale zároveň si tedy kladu otázku, proč některé členské státy systematicky mají problémy s dodržováním pravidel. A je otázka, zda tady nenasadit v rámci hm, tedy eh, politiky soudržnosti určité mechanismy finanční eh, pokuty nebo nápravy. tak, aby došlo k zlepšení situace do budoucna. Rozhodně tedy nás znepokuje eh, to, kdy situace, kdy tedy provedená kontrola vede k požadavku vracet fondy. A nyní tedy eh, v porovnání se situací před deseti lety počet těchto případů výrazně narostl a to znamená, že vlastně v roce 2014 také narostl objem prostředků, které byly neoprávněně vynaloženy. A to je asi vše ode mě. Děkuji. Ja, vielen Dank, wenn Sie... Děkuji. A nyní paní místo předsedkyně. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Mnohokrát děkuji panu zpravodaji za nesmírně obsažné připomínky a otázky. S vaším dovolením bych některé z nich zodpověděla a potom bych předala slovo svým kolegům, kteří už budou moci vám poskytnout eh, informace o těch podrobnostech, se kterými nejsem až tak eh, důvěrně seznámena. Za mě tedy Nejdříve ze všeho bych se chtěla vyjádřit k etickému kodexu. Je to nesmírně důležitá záležitost. Vy jako výbor budete mít možnost se setkat s generálním tajemníkem. Je, toto je záležitost, která spadá do uh, kompetencí generálního tajemníka, protože tento úkol mu byl delegován. A já mohu říci k tomu tolik, že jsme přijeli a potom revidovali svůj eh, etický kodex do jisté míry, a to s cílem eh, zhodnotit jeho používání za určité časové období, abychom tady měli možnost poté, pokud to bude nezbytné, a ono to pravděpodobně nezbytné bude, protože časy se mění, abychom tady mohli eh, vhodným způsobem tento etický kodex změnit. Jinými slovy, Potřebujeme tedy eh, dostatečné období, po které budeme uplatňovat tento etický kodex, abychom na základě tohoto časového období mohli potom zhodnotit, jak funguje. My jsme porovna, srovnali náš etický kodex s etickými kodexy jiným, jiných institucí a eh, je srovnatelný, je spíše tedy na tom eh, jak si příš, je mezi tě, těmi přísnějšími etickými kodexy tady. Já jsem tady byla eh, přítomná loni na zasedání tohoto výboru, kdy jste zmínili tuto záležitost také. A pro nás je samozřejmě důležité, aby jakákoliv analýza, kterou provedeme, byla provedena na základě dostatečného časového období. Jak víte, tak v etickém kodexu jsme provedli určité eh, změny v roce 2015 a myslíme si, že by bylo vhodné tedy mít k dispozici dostatečné období, abychom byli schopni zhodnotit co dál. Z těch dalších věcí, které jste zmínil, tady zmíním už jenom jednu. A jak jsem říkala, budeme mít ještě příležitost eh, o tom hovořit dále. Ale jedna z těch věcí, které tady zazněly, je ta, že eh, komisaři eh, mají k dispozici časové období během kterého tedy musí žádat o povolení k nějakým konkrétním činnostem. Myslím si, že to je 18 měsíců a máme zhru, hruba v tuto chvíli asi 40 žádostí od bývalých komisařů. V několika málo případech nebylo uděleno povolení. A v takovém případě tady ten bývalý komisař v tuto chvíli se jaksi musí rozhodnout, že tu eh, konkrétní činnost nepodnikne. To znamená, těch 18 eh, měsíců to je období, které uplatňujeme velice systematicky. Hovoří se o tom, zda by toto období nemělo být prodlouženo. Vím, že na to existují různé názory. Je třeba to pečlivě zvážit. A musíme také vzít v úvahu to, že pokud chceme eh, jak si sledovat především mladé a talentované, pokud chceme tedy být schopni přitáhnout na místa komisařů mladé talentované lidi, eh, tak potom i vzhledem k jejich uplatnitelnosti po skončení jejich mandátu komisaře, tak mm, těch 18 měsíců je podstatné, podstatné, podstatná délka. A můj osobní názor je tady takový, že ten etický kodex není vytesaný do kamene, je to samozřejmě živý dokument, ale je vhodné skutečně nejdříve si ponechat dostatečné časové období na jeho uplatňování a teprve prote, poté provést analýzu toho, zda je třeba provést nějaké změny a jaké. Došlo k poměrně velkému vývoji, pokud jde o další bod, který chci uvést, to je tady předpověď flow eh, finančních toků. Včera jsme provedli monitoring eh, střednědobých časových eh, toků. Podívali jsme se tady na celé období do roku 2020. Možná vám připadá, že je to nedostatečné časové období, možná bychom se měli podle vás eh, zaměřit na další časové období, protože skutečně některé implementační období nám přesahuje rok 2020. Ale tady mohu pouze zopakovat slib, který už jsme učinili, a sice, že budeme neustále tedy zlepšovat eh, naše, eh, naši možnost tedy předpovědí do budoucna. Včera i na, ve výboru pro rozpočet a toto eh, vaši kolegové uznali, uznává to i rada a my nadále tedy budeme pracovat na tom, abychom byli schopni zhodnotit a sformulovat předpovědi na další časová období. Ale znovu musím zdůraznit, že naše největší omezení spočívá v tom, že se spoléháme na odhady, které nám poskytují členské státy a naši eh, naše služby v rámci komise. A pokud tady ta, eh, ta dlouhodobá předpověď, ty odhady jsou spíše optimistického rázu, nebo naopak, pokud jsou extrémně pesimistické ty předpovědi, tak samozřejmě to bude mít Um, dopad i na uh, naše předpovědi. Samozřejmě my také uh, ty předpovědi určitým způsobem korigujeme na základě našich vlastních analýz. A nadále budeme tady pracovat na tom, abychom zajistili, že budeme mít dostatečnou kapacitu na to, abychom to prováděli. Pokud jde o doporučení pro jednotlivé členské státy, tam beru na vědomí vaše doporučení. Myslím si, že v tuto chvíli nemám odpověď na vaši otázku. My to ještě tu informaci předáme kolegům, kteří jsou za to zodpovědní a samozřejmě zajistíme, aby, eh, aby se vám dostala odpověď. Velice eh, dobrá připomínka byla v tom smyslu, že naše doporučení a hodnocení přicházejí pozdě. Ano, přicházejí pozdě a to vůbec ne proto, že chceme je dávat k dispozici pozdě, ale je tady pravidlo N plus 3. To znamená, že na konci eh, období implementace už jsme na začátku nového programového období. Samozřejmě hodnotíme co nejrychleji, jak můžeme, a samozřejmě může eh, zhodnotit nějaký program až ve chvíli, kdy je dokončet. Ne všechny programy končí skutečně striktně podle toho pravidla N plus 3. Ale musíme do budoucna klást ještě větší důraz na rychlost hodnocení, aby bylo to hodnocení užitečnější. Máte pravdu v tom, že pokud jde o zhodnocení v polovině období, tam jsou určitá omezení, protože celá řada programů ještě nezačala a ty programy, které již začaly, eh, někdy se rozjíždějí pomalu. Ale my alespoň v tuto chvíli už máme tedy eh, většinu hodnocení eh, za rok 2013 až 2013, za léta 2007 až 2013. A pokud jde o rámcový program, ten sedmiletý, eh, tam to hodnocení především v oblasti politiky soudržnosti bylo nesmírně užitečné. I z hlediska toho hodnocení v polovině období. Pokud jde o boj eh, v oblasti tabáku, tabákových výrobků, tam chci znovu zdůraznit, že naše filozofie v tomto smyslu je taková, že chceme podpořit vznik mezinárodního režimu který by vedl k dobrým výsledkům v této oblasti. A to znamená konkrétně ratifikaci a vstup eh, v platnost tabákového protokolu. Máme nový pracovní program a já jsem kolegy z OLAFu Eh, tady podpořila v tom, aby co nejvíce se na to zaměřili, protože tento program se zaměřuje na eh, aktivní tedy vyzývání k ratifikaci tohoto protokolu v rámci EU, ale také eh, v zemích mimo Evropskou unii. Vy víte, že my jako Evropská unie už jsme svoji práci odvedli, ale chceme, aby tato platforma, stejně jako naše vlastní směrnice o tabáku, se stala právě tou platformou, která bude fungovat. Všichni víte tady, k čemu jsme se, jaké bylo naše rozhodnutí, ale vzhledem k tomu, že jsme eh, se rozhodli nepokračovat v dohodě, neprodloužit dohodu s Philip Morris, s firmou eh, Philip Morris International, tak je tady riziko určité, eh, určité mezery. A my se teď zaměřujeme na to, abychom zajistili Eh, že budeme mít k dispozici vhodná opatření, eh, která zajistí, že tady eh, tato mezera jak se nebude mít negativní dopad na praxi. Ale samozřejmě budeme mít ještě příležitost o tom hovořit podrobněji. Pokud jde o udržitelnost pracovních míst, o tom jste také hovořil, tady máme na mysli tady pracovní místa vytvořená díky investicím eh, z našeho rozpočtu. Toto je něco, o čem my sami hovoříme. Z hlediska tedy kvality vynakládání finančních prostředků. A existují určitá opatření, která nám umožňují sledovat udržitelnost pracovních míst. Nejenom to, že bylo vytvořeno pracovní místo, ale také to, jestli je udržitelné po nějaké eh, časové období. A já tady kolegům eh, v komisi řeknu, že právě toto je téma, které jste během diskuze zmínil. Ještě jedna další věc a potom už dám slovo kolegům. Pokud jde o svěřenecké fondy, jejich řízení a zprávu, to je věc, jak už jsem říkala na úvod, o kterou se velice zajímáme právě z hlediska kvality nastavení rozpočtu. Naším cílem je vytvořit určitý standard, pokud jde o zprávu a řízení, který skutečně bude patřit mezi největší na, nejlepší na světě. Protože existují jiné organizace, které spravují svěřenecké fondy a my chceme být stejně dobří jako oni nebo lepší, pokud možno. To znamená, že musíme mít jasná pravidla pro zprávu a řízení a také se věnujeme tématu toho, jak zajistit, aby Evropský parlament tady byl spokojen s naší činností v této oblasti. Vím, že do jisté míry ta spokojenost zatím není. Já do jisté míry chápu proč. A to znamená, že toto je něco, čím se musíme zabývat, co musíme vyřešit do budoucna, až budeme dále tento nástroj používat. Pokud jde o financování z jiných zdrojů, v tuto chvíli to je skutečně eh, věc, která je v plenkách. Jsme na začátku a abych to řekla úplně upřímně, do jisté míry to bylo trošičku naivní z naší strany, že ano, samozřejmě, ten svět, ty svěřenecké fondy jsou skvělé, jsou tak hezké, že eh, celá řada potom, jak se zájemců se nám na to eh, slétne, jako, eh, jako včely na med ale ono to tak není, že by, že by ty nástroje přitáhly zájem sami o sobě. Musíme samozřejmě to řádně zpravovat, eh, propagovat a tak dále. My se samozřejmě snažíme a eh, jsem si jistá, že eh, i vy sami shledáte, že došlo k pokroku. Jenom v uvozovkách, když jsem říkala, že tedy my očekáváme, že přitáhneme investice zvenčí ve stejné výši jako ty prostředky, které dáváme k dispozici my, tak to samozřejmě také závisí na eh, vhodném nastavení programu, ale úplně upřímně, zatím se nám nepodařilo eh, zajistit závazky ze strany členských států, eh, které by byly učiněny závazně z právního hlediska. Takže by, bychom jaksi neměli být potom překvapeni, že když něco není závazné, tak jaksi ve skutečnosti ty prostředky potom nejsou k dispozici. Samozřejmě, že pokud máme právně závazné nebo tedy z právního hlediska závazné eh, nějaké příslíbené prostředky, tak to funguje. A pokud jde o svěřenecké fondy, skutečně na mě udělalo veliký vliv to, do jaké míry skutečně se nám daří za poměrně krátké období eh, dosáhnout poměrně značného pokroku, pokud jde o kvalitu řízení a zprávy. To jsou tedy body, které jsem chtěla zmínit sama. Možná bych také ještě měla říct, pokud jde o greening, nemohu si odpustit nějakou připomínku ke greeningu, protože já jsem celou řadu let se věnovala změnám klimatu. Eh, to je vlastně můj, moje profesní, eh, můj profesní základ a musím říct, že mi velice eh, pozorně sledujeme ve všech programech. My máme tady ten cíl 20%, chceme dosáhnout ještě lepších výsledků a chceme eh, tedy eh, v rámci prodloužení EFSI mít cíl 50%, abychom skutečně ty generované, vygenerované investice mohli použít na zelenější růst v Evropě, podporu zelenějšího růstu pokud chceme vytvořit konkurenceschopnou ekonomiku, tak musíme tedy jaksi předstihnout ostatní, pokud jde právě o greening, o zelenější investice. A to už je z mé strany všechno a teď dám slovo kolegům. Nejdříve po mé levici. Okay, I will Ano, já eh, si vezmu slovo jako první. Velmi eh, podnětné otázky, podrobné, já se pokusím na ně odpovědět. Začali jsme tou otázkou těch 60 eh, postů navíc pro v rámci reorganizace 2015 to neznamená, že jsme okamžitě nabrali 60 nových lidí. Eh, my jsme rekrutovali postupně v průběhu času, je to proces, který je nadále pokračuje, teď už je v podstatě dotažen, ale reálně to znamenalo eh, poměrně značné zvýšení i výkonu a výstupu. Také to znamená, že s tím zrušením těch interních auditových kapacit v rámci DG, tam byly určité mezery, eh, protože to byly lidé, kteří byli dlouho v DG a poskytovali konzultační a mm, služby, kontrolní služby. Vznikla tím určitá mezera eh, v rámci interního auditu a my jsme to ošetřili eh, s tím, že se snažíme samozřejmě víc stříc minimálním očekáváním, což se promítlo do eh, té eh, vlastně eh, ome, určité omezené ehm, věrohodnosti, kterou zajišťujeme. A ty interní, ten interní audit původně vytvářel určité, určitý, určité stanovisko k interní kontrole. A teď je to tak, že se že přihlížíme k práci každého DG a um, pro každé, každou, každé DG eh, máme eh, takové, eh, takové ujištění o věrohodnosti, které je založeno na práci IES a na tom, co předtím dělala ta interní složka v rámci, v rámci jednotlivého DG. Eh, takže je tu určité omezené ujištění o věrohodnosti, které bere potaz také IES a předchozí auditové kapacity a doporučení, která zůstávají otevřená. A my jsme je v rámci IES vzali v potaz. A velmi aktivně bereme v potaz eh, možné dopady těchto otevřených doporučení v momentě vzniku zprávy. A co si myslíme, že by se s tím mělo dělat? V některých případech to vedlo k tomu, že DG měli, měla určité výhrady na základě naší analýzy rizik, která souvisí s těmi doporučeními. V jednom případě DG eh, pro energii a klima eh, a DEFCO, eh, to jsou DG, která by běžně neměla výhrady v klíčových oblastech, ale v tomto případě se tak stalo. Eh, bylo to poprvé vlastně, kdy tento proces fungoval za rok v roce 2015. Je tu eh, ta um, uh, iniciativa pro uh, uh, African Peace. Dále jsme pokrý, pokrývali oblast výzkumu. Ehm, my jsme dali pozitivní ověření věrohodnosti, je to v podstatě obecné prohlášení. A domníváme se, že bychom měli eh, zejména se věnovat eh, výzkumné oblasti H2020, eh, jednak z, té, z toho hlediska, že je stále větší Eh, tendence eh, implementace plnění rozpočtu těch výkonných agentur, které mají větší podíl, větší část, rozpočtové částky. Zvláště se věnujeme přípravě toho, jak to funguje v praxi a, zjist, praxi a zjistili jsme, že jsou tu určitá rizika, eh, která s tím souvisí, rizika také z hlediska společného podpůrného centra, které má celkově pomáhat při výzkumu um, a zjistili jsme, že jsou tu e, určité otázky týkající se zprávy a řízení a že je potřeba e, zlepšit konsistentnost práce tohoto podpůrného centra všech těch ostatních e, orgánů. A tyto orgány musí formalizovat vlastní kontrolní strategie. Takže musí to být stanoveno a definováno jasnějším a přehlednějším způsobem. Pokud jde o svěřenecké fondy, jak právě řekla paní místopředsedkyně komise, tak klíčovou otázkou je zpráva. Klíčová rozhodnutí využití fondů, schvalování výročních zpráv, to dělá výbor ale ne všichni dárci jsou tam zastoupeni, což je v rozporu s finančním nařízením, které říká, že by tam měli všichni být a účastnit se rozhodovacího procesu. Ti potenciální dárci nejsou adekvátně informováni, jsou některá klíčová rozhodnutí, eh, kterými se eh, bude, které budou eh, v blízké budoucnosti zohledněna. Dále je tu tedy obecně nepřímá, otázka nepřímého řízení. Neexistují um, formalizované eh, struktury jednotlivých DG. Komise musí zajistit, že disponuje eh, dostatečnými dozorčími mechanismy. A eh, oni, oni sami zatím nemají formalizované struktury. Ty individuální kroky se implementují, aby kolektivně z toho pak vznikla ta úroveň věrohodnosti, která je zapotřebí a dále o, o, další otázka DG, DG NIR eh, neimplementovalo dostatečný rámec pro hodnocení výkonnosti eh, nástroje předstupního nástroje 2 eh, pro přijímací státy DG plně akceptuje toto do, doporučení a chce vytvořit tento rámec. Takže tady máme silný indikátor, DG, že DG akceptují naše doporučení a měl bych zdůraznit, že máme velmi přísný proces eh, zhodnocení jejich akční plánů. My jen tak neakceptujeme to, co nám předloží, ale eh, přijímáme skutečně velice eh, vědomé řešení s ohledem na to, jestli je, je to realizovatelné a vydáme jim poté eh, také jakési eh, potvrzení eh, ohledně toho, zda to považujeme za realistické. Dále otázka greeningu. Tady jedna z klíčových otázek je, že ten legislativní proces, to, co je otevřeno členským státům, to je často otázka interpretace zejména v zemědělské oblasti, což představuje velkou výzvu z hlediska interpretace a zajištění kontroly. Opět ta doporučení, která jsme měli v případě tohoto konkrétního auditu, auditu byla akceptována a budeme e, e, i v dalších oblastech pokračovat v následných krocích. Ten pracovní dokument um, ohledně zprávy 99, 95 5 tam jsou daleko podrobnější informace, přesné schrnutí klíčových zjištění, doporučení a toho, co lze očekávat. Doufám, že tím jsem eh, osvětlil některé vaše ohledy. Děkuji, omlouvám se paní Gresle, která požádala ještě o ten pracovní dokument úplně na začátku a my samozřejmě všechny informace, které máme k dispozici, vám dáme, doplníme a nyní dávám slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně, děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi na začátek poděkovat eh, za vaše ocenění vysoké kvality dokumentů, které jsme vám dodali. Jsme velmi rádi, že se vám to líbí. Eh, za prvé, pokud je otázku zpravodaja pana Sela, jak eh, uplatňujeme článek 32.5 finančního nařízení, případě, že míra chybovosti je trvale vysoká. Tady bych řekla, my to prostě aplikujeme permanentně. Když se podíváte na výkazy o roční aktivitě, tak vidíte konkrétní opatření, která přijímáme, pokud chybovost v konkrétním členském státu či konkrétním odvětví zůstává vysoká. Také v rámci střednědobého přeskumu můžete vidět, že bereme vážně doporučení Evropského účetního dvora Rady a parlamentu stran simplifikace. Zjednodušení je nejlepší způsob, jak snížit míru chybovosti a je jednodušší jej implementovat. Proto jsme navrhli celou řadu opatření zaměřených na simplifikaci ve střednědobém přeskumu, kdy docházelo k revizi finančního nařízení a odvětvových pravidel. A doufáme, že to nám pomůže lépe zvládat chybovost. Také vám dáme k dispozici zprávu, kterou jste si vyžádali a kterou si vyžádala také rada. K tomu, jaká opatření přijímáme ve snaze snížit trvale vysokou míru chybovosti. Vy jste tento požadavek konkrétně formulovali i v posledním udělení absolutoria, ale bohužel tedy při té implementaci došlo k určitému spoždění. A proto jsme si mysleli, že by bylo poměrně předčasné vypracovávat takovou zprávu nyní, ale mezi tím jsme analyzovali chyby, které byly identifikovány za období 2007-2013. A pak jsme se ověřili, zdali ten nový právní rámec a také návrhy v rámci střednědobého přeskumu řeší kořeny těchto chyb, příčiny těchto chyb. A pokud ne, tak samozřejmě zasáhneme dále, ale v té zprávě, kterou dostanete později během roku, uvidíte více informací. Druhá Otázka se týkala dlouhodobých cílů. Kdy budeme moci být konkrétnější? Tady bych řekla, že už ten střednědobý přeskum je krokem k získání konkrétnějších návrhů stran toho, co je třeba udělat. A samozřejmě budeme mít také nový víceletý finanční rámec, který bude muset být odprezentován do konce příštího roku a tady můžeme zajít ještě dál směrem ke konkrétní implementaci dlouhodobých cílů na úrovni konkrétních programů a politik. Pokud jde o doporučení specifická pro jednotlivé země, tady máme konkrétní odpověď v příloze pracovního dokumentu komise, což je tedy příloha k tomu sdělení, které obdržel Evropský parlament a Rada bodě 5 se tam hovoří, a já cituji o tom, že Evropský parlament vyzývá komisi, aby instruovala svá ředitelství v tom smyslu, aby tato zveřejnila veškerá konkrétní doporučení jednot, vydaná jednotlivým členským zemím v rámci evropského semestru. To znamená, že my jsme vůbec nezamítli toto doporučení, pane Celere. My jsme jenom dovyjasnili kontext v rámci něhož tento eh, proces běží. A v té reakci eh, jsme řekli následující. Ředitele direktorátu komise nevydávají konkrétně eh, doporučení pro jednotlivé země. Tyto doporučení vydává komise, rada je musí po diskuzi na půdě relevantních formací rady schválit. Doporučení tedy spadají do kontextu výročních zpráv, která jsou eh, tedy spolu eh, s výroční statistikou Eurostat každý rok vypracovávána. Jsou tedy relevantní pro hodnocení toho, jak postupuje Evropská strategie 2020, přičemž tedy mm, ředitelé jednotlivých eh, řadě direktorátů vypracovávají zprávu o tom, jak jejich direktorát přispívá k pokroku jednotlivých politik. Pokud jde o EMER v rámci eh, vnější služby, komisaři Mimica a Hán poslali dopis vám, paní Gresle, a celému výboru, a já jsem si jist, že tedy dojde i ke slyšení za účasti obou komisařů na půdě tohoto výboru. Poté pan Seller hovořil o ENP, ANPR a o tom, že tedy tento dokument dorazil příliš pozdě na to, aby bylo možné jej důkladně přeskoumat. Nicméně tedy ten časový rozvrh, tak jak je naplánován, neumožňuje Evropskému účetnímu dvoru provádět audit informací, které jsou obsahem ANPR. To tedy eh, uvádíme i v té zprávě o řízení a ve vaší odpovědi jsme vám slíbili, že vám dáme všechny dostupné informace, tedy že dáme všechny dostupné informace Evropskému účetnímu dvoru tak, aby tento mohl provést případné změny svých postupů. Problém zvláště souvisí s konečnými lhutami, dokdy členské státy mají poskytnout informace o tom, jak realizují prostředky z evropského rozpočtu a jak provádějí kontrolu. Čili jsou tu určité tlaky, určité problémy a my budeme analyzovat to, jak by se mohlo podařit je překonat a jak předávat Evropskému účetnímu dvoru potřebné informace dříve, tak aby tento mohl zkontrolovat konzistentnost eh, vyúčtování. Spravodaj měl také otázku, která se týkala eh, globálního absolutoria Evropské komise. To je také tady zmíněno v té zprávě. Já tady budu citovat místo předsedkyně komise paní Georgievu, v tom smyslu, že v dopisu se říká, že v rámci výročního hodnocení výkonu a přijetím této zprávy komise přejímá formálně zodpovědnost za implementaci rozpočtu. A nyní ke sdělení o ochraně evropského rozpočtu. Vy jste konkrétně položil otázku, proč se vždycky najdou ty stejné členské státy, které jsou zmiňovány v tomto sdělení. A pokud se podíváte na vývoj v minulosti, zjistíte, že tady jsou rozdíly. Proč? Protože ve chvíli, kdy odhalíme problém, zahájíme diskuzi s členským státem o tom, co je třeba udělat a tedy je vypracován akční plán a ten ve chvíli, teprve ve chvíli, kdy je tento akční plán skutečně implementován, je eh, možné obnovit pozastavenou výplatu plateb a podobně. Takže já tedy na vás apeluji, abyste se dívali na ta konečná čísla. Jednotlivé události nejsou v tohoto pohledu tak zásadní a je třeba provést dlouhodobou analýzu situace. Také jste zmiňovali otázku čistých oprávek. Tady se vždycky vede debata o čistých oprávkách a tady k ním dochází vždy v oblasti v zemědělství, tady se vždycky vrací peníze do evropského rozpočtu a také tedy vracené vynaložené prostředky se vrací do evropského rozpočtu. Pouze v případě politiky soudržnosti, je-li nějaký výdaj shledán jako nespůsobilý, je možné jej nahradit jiným výdajem. A my jsme tedy zavedli toto opatření v oblasti politiky soudržnosti proto, abychom tedy dosáhli skutečného pokroku v regionech. Vy jste se také ptali, jaká je ta částka čistých finančních úprav v reakci na zjištění Evropského účetního dvora a na základě žádosti tohoto výboru jsme tuto informaci zahrnuli do sdělení k ochraně evropského rozpočtu za tento rok. Najdete to v části 3, 1, 2, tam jsou také další informace na straně 18. Tady tedy, najde, tady tedy zjistíte, že částka čistých finančních oprávek, které byly implementovány představuje zhruba 1,2 milionu euro. Byly, promiňte, miliardy euro. A tedy to, co bylo implementováno v loňském roce, představuje 362 milionů. Já doufám, že jsem tímto odpověděl na všechny otázky. Děkuji. Děkuji všem třem. Musím říci, že tedy, tedy ve vztahu ke kolegovu Sellerovi, že tedy já sama jsem se těmi dokumenty zabývala dva nebo tři roky a, a dva, tři dny a vlastně mi nebylo jasné, jestli, jej, jestli tuto zprávu mohu předat dál. Takže teď vám děkuji za to vyjasnění a slib, že verzi tohoto dokumentu obdržíme všichni. Jsem ráda, že eh, jsme také tedy mohli probrat tedy zprávu ředitelství DEVKO. Paní převodničance, především vítám paní vicepřevodničance. Děkuji paní předsedkyně. Nejprve chci ještě jednou přivítat paní místopředsedkyně. Po krátké přestávce je opět mezi námi. Pan Celer položil celou řadu otázek a já se nechci opakovat, ale za svoji frakci chci položit následující otázky. Za prvé, eh, jednací řád, nebo tedy eh, kodex správného chování. My jsme se soustředili na posledních 18 měsíců, tedy to, co, na to, co člověk smí nebo nesmí dělat, ale máme i případy, kdy tedy e, osoba, proti které mělo být zasáhnuto, ještě pět let poté stále zastává stejný úřad. Takže ten, tento systém, kde tedy ten komisař by dobrovolně měl přiznat určité znepokojivé skutečnosti, prostě nefunguje. A bohužel pak se toho chopí bulvár. A pokud je tedy o kodex správného chování, vznikají i další otázky. Co se stane, jestliže z komisaře se stane europoslanec? A během, těchto osu, během 18 měsíců. A to znamená, dobíhá mu plat za post komisaře a zároveň již tedy má nárok na eh, kompenzaci jakožto europoslanec. Eh, jak by to tedy mělo fungovat? Já chápu tu argumentaci toho, že někdo je mladý, talentovaný, chceme jej přetáhnout, zaslouží si podporu a tak dále, ale jak to bude fungovat v praxi? Musíme jasně upravit tuto situaci konkrétními pravidly protože eh, pak dochází k tomu, že teprve po několika letech vyplouvají určité věci na povrch, opíse jich veřejnost a máme problém. Pokud je o politiku soudržnosti, tady jsme jednali se zástupci direktorátu za různá odvětví a vždy jsme kladli tu otázku, jakým způsobem jsou eh, vynakládány prostředky z evropského rozpočtu a jaké jsou plány na příští plánovací období. Eh, po roce 2015 se výrazně snižuje ten objem prostředků, které bude možné vynaložit. A my eh, jsme tedy kladli otázku jednotlivým direktorám v tom, tom smyslu, jak vynakládají prostředky, zdali je to vždy na konkrétní cíle. A zjistili jsme, že je tu velký rozdíl mezi předpokládanou efektivitou ve chvíli, kdy je předkládána žádost o evropské prostředky a tím, jak pak skutečně tyto prostředky vynakládány jsou. A jestliže tedy bude internalizována funkce interního auditu, tak je potřeba, aby to přineslo konkrétní výsledky, mělo to konkrétní účinky. A tento centralizovaný interní audit dává to opravdu smysl. Dejme tomu, že jsme tedy vynaložili určité prostředky a nyní dojde ke sporu, kdy tady jeden direktorát tvrdí, že ty prostředky vlastně nenaložil, nevynaložil plně, že je to v kompetenci jiného direktorátu. Jak to potom máme kontrolovat? Tím také dochází ke spožďování v rámci víceletého finančního rámce. Já se obávám, že právě tohle spožďování povede k tomu, že nám budou chybět kapacity. A Slyšíme také, že posilování kapacit není žádnou prioritou, že zvláště ty členské státy, které chtějí absorbovat tyto kapacity, mají určitá očekávání. A to je tedy v rámci EFSI. Eh, že tedy i v rámci zprávy fondu EFSI je třeba tyto kapacity posílit. Ale pak se kladu otázku, eh, jaké cíle tím chceme dosáhnout a jaké prostředky k jejich dosažení potřebujeme. A konečně třetí oblast. Stále tady hovoříme o simplifikaci. Co dělat v případě deficitu? Co dělat v případě přebytku? po roce 2015. Je to tak, že pokud budeme mít příliš velký deficit, Některé členské stát, některým členským státům budou kráceny prostředky, na které mají nárok z evropského rozpočtu? A pokud ano, v jakém odvětví, v jakých rez, a v jakých eh, kapitolách eh, evropského rozpočtu, a to ve vztahu ke každému tomu postiženému členskému státu konkrétně. Jinak tedy chci poděkovat komisi za její vysvětlení, opravdu se jí podařilo mě přesvědčit, bylo to velmi srozumitelné. Děkuji. Paní místo předsedkyně? Thank you for your... Děkuji vám za vaše milá slova. Samozřejmě je to zásluhou našich zaměstnanců, kteří připravovali dnešní zasedání, podklady na dnešní zasedání. Já samozřejmě chápu, že téma etického kodexu je téma, o kterém musíme hovořit průběžně. Není to záležitost, kterou by, se, eh, kterou by bylo možné vyřešit jednou provždy. A samozřejmě se skutečně velice upřímně těšíme na spolupráci s parlamentem v tomto smyslu. Já jsem chtěla říci, že máme takový etický kodex, který odráží povinnosti a požadavky ze smlouvy a v porovnání s členskými státy a jinými srovnatelnými institucemi dodržuje velice vysoký standard. A podle našeho názoru je důležité, a o to se velice zasazuje také náš předseda, že tento etický kodex chceme nějakou dobu používat, uplatňovat. Abychom se poté mohli tedy použi- poučit z praktického využívání tohoto kodexu. Víte, že už tedy jsme projevili eh, vůli v tom smyslu, že tedy chceme eh, provádět změny, když je to potřebné. Víte, že jsme etický kodex změnili v roce 2015. A když se podíváme na to, jak se dnes stojíme, tak si musíme položit jednu otázku. jsou ta témata, ty problémy, které se objevily v hledáčku médií, řekněme, jsou způsobeny z eh, nedostatky v etickém kodexu nebo něčím jiným. A v tuto chvíli jsme toho názoru, že náš etický kodex je dostatečně jasný, pokud jde o povolovací postupy pro osoby, které vykonávají tedy své funkce v komisi. Já vím, jako komisařka, co smím a nesmím. A v případě, že je mi něco nejasné, mohu někomu položit dotaz a je na to naprosto jasný postup. A náš předseda sleduje dodržování těchto postupů. A na, také je naprosto jasné, co se stane ve chvíli, kdy uh, Eh, naše funkční období skončí. Po, ob, po dobu 18, 18 měsíců jsou bývalí komisaři povinni informovat komisi o svých profesních aktivitách. Já jsem předtím necitovala přesně ohledně toho, kolik aktivit nám bylo oznámeno. Teď se to týká tedy Eh, toho období 18 měsíců po ukončení funkčního období poslední eh, komise. Za to období nám bylo oznámeno 114 aktivit, 40 z nich jsme eh, konzultovali v rámci ad hoc výboru pro etiku a my víme, jaký je úkol tohoto výboru. Když tento výbor se vyjádří negativně k té příslušné činnosti, tak dotyčný bývalý komisař může požádat o e, vysvětlení další, ale e, v, pouze v pěti případech došlo k tomu, že tento výbor vynesl negativní stanovisko a v tom těchto případech tedy e, ti příslušní bývalí komisaři jak si přerušili to činnost. Takže je naprosto jasné, co jak má probíhat, je to transparentní, protože ve chvíli, kdy ten výbor pro etiku vynese stanovisko, je zveřejněno na webových stránkách, kde si ho může kdokoliv přečíst. Takže pokud jde o transparentnost, tam skutečně eh, jsme tak transparentní, jak to je jenom možné. Dále je tady prohlášení o zájmech, to je zodpovědnost každého komisaře. Tady bych řekla, že samozřejmě máme také poradní mechanismus, když tedy někdo si není jist, co má dělat, tak má možnost požádat o radu. Dále, pokud jde o lobbysty, tam je také všechno jasné. Ohledně jejich přístupu máme nová pravidla pro transparentnost, pokud jde o eh, kontakty s lobbysty. To znamená, máme kodex, etický kodex, který je v souladu s mezinárodními požadavky a e, je ještě na vyšší úrovni, je přísnější, než jsou pravidla, která se týkají členských států a jiných institucí. To je tedy stávající situace. A samozřejmě víme, a to chci znovu zopakovat, že žádný takovýto dokument nemůže být vytesaný do kamene. To je jasné, to znamená, že stejně jako jsme to dělali v minulosti, i nadále chceme tedy se vždy věnovat jakýmkoliv obavám, které se týkají našeho kodexu. A samozřejmě tady máme tady eh, to, že jakákoliv, jak, jakýkoliv čin může mít nezamýšlené eh, důsledky. Může tedy být odůvodněné třeba prodloužit toto monitorované období bývalých komisařů na pět let. Může to tak být. Ale pokud jste jaksi mladý, produktivní, nadějný člověk, chcete být komisařem, a potom vám po skončení funkčního období budeme podstatným způsobem omezovat vaši profesní činnost po dobu dalších pěti let, tak to může být možná jaksi zbytečná překážka pro to, abychom byli schopni přilákat skutečně ty nejlepší. Je to možné, ale skutečně je to diskuse, která musí probíhat. Nechceme se jí vyhýbat. A samozřejmě musíme také eh, si jasně říci, jaká je povaha toho problému, se kterým chceme, se chceme vypořádat a jestli zrovna toto je správný nástroj, jak to učinit. A myslím, že tady jste řekl jednu věc, se kterou musím naprosto souhlasit. Skutečně jde o při implementaci jde o dodržování pravidel a hlavně o uplatňování zdravého rozumu především. Pokud jde o politiku soudržnosti, tady požádám Manfreda, aby vám poskytl podrobnější eh, informace. Jenom chci ještě říci, že bychom měli myslet na to, že politika soudržnosti přináší velké výhody členským státům, na které je zaměřena, a Evropské unii jako celku. A máme naprosto jasné důkazy o tom. Máme už hodnotící zprávu za léta 2007 až 2013. Nicméně je třeba také říci, že dochází k problému pokud jde o stanovení priorit, eh, provádění projektů a samozřejmě naším úkolem je zvyšovat kvalitu investic v oblasti soudrž- politiky soudržnosti, aby to přineslo eh, výhody jak přímým eh, příjemcům těch finančních prostředků, tak Evropské unii jako celku. A tady už tady předám slovo eh, kolegovi, pokud jde o vracení finančních částek a tak dále. Ještě jedna věc, vy jste hovořil o zjednodušování, to je naprostá nutnost. A Nejlepším naším nástrojem v tuto chvíli je tedy finanční nařízení. Toto je třeba provést do poloviny příštího roku. Já jsem včera měla zasedání s panem Buskem. Hovořili jsme o tom, jak nejlépe zorganizovat práci, abychom dodrželi to cílové datum. Proč je to tak důležité dodržet tuto lhůtu. Pokud chceme mít vliv na další finanční rámec, víceletý finanční rámec, tak to prostě musíme udělat do poloviny příštího roku. Ale je třeba nejenom prostě dodržet lhůtu, ale dodržet ji a přitom mít tady eh, k dispozici kvalitní návrhy, eh, které dosáhnou svého cíle. Dále, pokud jde o rozpočtové škrty, tak vy jste se pravděpodobně ptal na to v kontextu Brexitu. Je to tak, nebo jsem to špatně pochopila? Ano, Brexit do jisté míry je tedy to hlavní pozadí, ale eh, dále se chci zeptat, jestli tyto země potřebují skutečně ty finanční prostředky, pokud jde o to na, navýšení. A dále, druhá otázka je, jestli jsou schopné vůbec absorbovat ty finanční prostředky nebo ne. A pokud ne, tak co s tím? Ano, děkuji, říká paní komisařka, teď už tomu rozumím. Takže já jsem poměrně optimistická v tom smyslu, že e, implementace nových programů se zrychlí. Proč si to myslím? Proč jsem takto optimistická? Je to proto, že ty skutečné faktory, které vedou ke spoždění, To je především tedy za prvé soustředění, zaměření na implementaci starých programů, na to, aby se utratily tedy ty staré, řekněme, prostředky. A za druhé, v tuto chvíli už dokončujeme tyto staré programy, to už je v podstatě hotová práce. A v tuto chvíli tedy už zrychlujeme, protože certifikační orgány už jsou připraveny na svoje úkoly. Takže doufejme, že rok 2016 bude rokem, kdy došlo k největšímu zpomalení. Mimochodem tady ona to eh, jaksi není pozitivní situace, to nechci podceňovat, protože eh, v porovnání s loňským rokem máme větší spoždění, když se podíváme na naše tedy, eh, předpovědi, pokud jde o platby. Nicméně, také v členských státech se splňují požadavky pro jednotlivé programy. A podle mého názoru největší stimulus zde je to, že už tedy nebudou žádné finanční prostředky ze starých programů. Takže pokud členské státy chtějí těžit z evropského rozpočtu, když už byly dokončeny staré programy, tak nemají na výběr a prostě musí zrychlit implementaci nových programů. Když se podíváme na ty uh, projekce plateb, tak v tuto chvíli jsme si jisti, že pokud dodržíme globální marže pro platby, že se budou tedy využívat v příštích letech, tak nebudeme mít žádné problémy. Pokud toto tedy dodržíme. Jinými slovy, to, co nevyužijeme letos a to, co nevyužijeme příští rok, to přesuneme prostřednictvím té globální marže pro platby na další léta v rámci tohoto programového období. A naše předpovědi nám říkají, že by nemělo dojít k žádným velkým snížením, které by z toho vzešly. Dále tady máme, máme tady otázku Brexitu. A o tom nechci spekulovat, protože prostě nevíme. Nevíme, jaké jsou úmysly Spojeného království a jaký bude dopad jejich eh, záměru, pokud jde o vyjednávání o evropském rozpočtu. A vzhledem k tomu, že toto nevíme, tak je nejlepší se v tuto chvíli prostě nadechnout. Víme, že dojde k zdlouha, zdlouhavým vyjednáváním. Budeme mít dostatečné eh, časové období na to zhodnotit, jakým způsobem se ty změny promítnou do vyjednávání o rozpočtu. Protože někdy slýcháme, že tedy prostě když ven, tak ven a e, vyjednávání budou velice tvrdá. Na druhou stranu zase jsou tady hlasy, které říkají, že Spojené království se bude chtít zachovat přístup na vnitřní trh a tak dále. Uh, ale do té doby, než se z toho vykrystalizuje jasná pozice Spojeného království, tak do té doby prostě můžeme jasně říci pouze to, že vycházíme z toho, že v tuto chvíli máme rozpočet na implementaci našich programů. A útěchu nalézám v tom, že Spojené království, především díky paní Tečrové, si vyjednalo velice dobré podmínky s Evropskou unii, pokud jde o rozpočet, jejich relativní eh, příspěvky do evropského rozpočtu eh, jsou nižší než jejich tedy úloha nebo váha eh, v celkové ekonomice. Nechci říct, že to tedy, jak si ty jejich příspěvky jsou zanedbatelné, to ne, ale myslím si, že těch, ta 27 bude schopná skutečně se, jak si semknout když to bude potřeba. Omlouvám se, vstupuje paní předsedkyně, já mám ještě čtyři řečníky na seznamu. Omlouvám se, říká paní eh, komisařka. Mám ještě čtyři eh, kolegové jsou ještě přihlášeni. Za 90 minut se zatím mohli tady vyjádřit pouze čtyři řečníci, takže teď pan Ashworth. Um, Paní, já chci přivítat eh, paní místo předsedkyní komise na našem jednání a my samozřejmě sdílíme její zklamání, ale já jsem velice rád, že jsme eh, nepřišli eh, o, jaksi o vás eh, ve, ve prospěch jiné organizace. Já myslím, že vám, vám musíme poděkovat a pochválit váš tým za vaše úsilí. Chci navázat na některé komentáře ohledně eh, prevence eh, chyby a selha, chyb a selhání. Asi se tady všichni shodneme, že míra komplexnosti celého tohoto procesu či postupu je přímo měrná míře eh, chybovosti. A já vám děkuji za vaše laskavé připomínky k zjednodušování. Já jsem nadšen z toho, že komise je tak natolik, natolik vážně odhodlaná zasadit se o zjednodušování. Je to teď ještě důležitější než kdy dříve. A ještě chci také navázat na jeden z názorů zpravodaje, když byla vyjádřena myšlenka, že v podstatě jsou to ty tež chyby a e, špatné plnění ve stejných oblastech, ať už ve stejných členských státech nebo oblastech činnosti, s poměrně e, depresivní e, pravidelností. A vy jste řekla, paní předsedkyně, že se zaměřujete zejména na tyto přetrvávající slabiny. Takže má otázka na vás je následující. Jaké kroky byly přijaty? Už v minulosti jsme se bavili o tom, že tam, kde přetrvávají slabiny, je potřeba buď modifikovat eh, proces, nebo přistoupit k pozastavení eh, postupu. Já se eh, omlouvám, vím, že jste se toho dotkla, řekla jste, že chcete nám dát informace později, ale možná bychom přesto vás mohli na vás trochu naléhat, abyste řekla, jaké přesně kroky byly přijaty a jaký byl jejich výsledek. Prosím. Eh, teď tedy dám slovo kolegovi Sovi, protože ten musí odejít. Ještě ve... Ano. Děkuji. Je to trošku, přijám si trošku jako eh, šnek, který musí běhat eh, po, po budově z, a zhostit se všech z možných zodpovědností. Já bych se pokusil to vyjádřit stručně v několika bodech. Děkujeme, paní místo předsedkyně, a děkujeme také eh, službám za to, co se vám podařilo. Ale za prvé, my potřebujeme, aby řešení bylo nejenom, nejenom stále, ale aby článek 32 eh, finančního nařízení byl aplikován zejména nejenom permanentně, ale striktně. Pokud jsou určité úrovně eh, setrvale vysoké, musíme vědět, jaký ten problém je. Komise E, drží klíč k této věci. Takže by tu neměla být žádná mlhavost, žádná nejasnost ohledně toho, jaké země jsou problémové a je, nebo jaké ty problémy jsou. E, vy jste také řekla, že komise se vrátí k otázce těch doporučení pro jednotlivé země. Navzdory odpovědím, které jste tu podala před 20 minutami, e, stále a nadále očekáváme že tyto informace dostaneme. A musím říci, že bylo k dispozici dost času k předložení odpovědi na naše otázky, na naše požadavky. A konečně potřebujeme transparentnost, pokud jde o tu zprávu o řízení ke externí asistenci tam eh, mm, rozhodně potřebujeme mít eh, zcela jasno. Děkuji. Frau Vizepräsidentin, bitte. Paní místopředsedkyně. Otázka trvale eh, se opakujících slabin. Samozřejmě my nejprve musíme identifikovat v jakých oblastech k tomu dochází a potom pracujeme s našimi službami na tom, aby kontrolní mechanismy byly zaměřeny tímto směrem. Například možnost deklarovat zjednodušené náklady. Ta, je, aplik, ta, byla, ta byla aplikována úspěšně a došlo k systematickému snížení chybovosti. Ovšem není možné to aplikovat ve všech případech. My jsme zjistili, že například drobné výzkumné programy nabyly dojmu, že ten že tento nový model zjednodušení vede vlastně k tomu, že přicházejí o peníze. E, v tom, jak tedy vyučtovávali peníze za administrativní podporu a skutečnou práci na projektu nebo programu. Článek 32.5 je aplikován v různých zemích, v různých odvětví a v různé době, aspoň tedy, když se podívám na ty údaje, které mám. Ale to, co jste řekl totiž že vidíme určitou konzistentnost, která se vyžaduje rozlišit, eh, tedy eh, to, co je náhodné, jednorázové a to, co je repetitivní, to je eh, dobrá připomínka. Já jsem se to poznamenala, budeme to brát vážně. Pokud jde o konkrétních doporučeních pro každou zemi. My pracujeme s ohledem na to, co bylo skutečně provedeno, či co doporučují odvětvové programy. Ale bohužel v tuto chvíli vám k tomu nemohu říct víc. Já si poznamenávám tuto připomínku, my se na to zaměříme, vrátíme se k tomuto tématu. Hlavní, tedy, eh, hlavním direktorátem eh, za zodpovědným za tuto věc je ECFIN a na tom budeme pracovat. A pak to byla konečná připomínka k těm obchodním vyjednáváním, totiž, že bychom neměli informace utajovat i tam, kde má na ně nárok veřejnost. My tedy v podstatě sledujeme princip zveřejňování informací. A to i v naší komunikaci s ostatními službami. Děkuji. Další na seznamu řečníků je paní kolegyně Ajala. Ta už tady není. To je dobré, protože teď přichází řada na mě. Děkuji za eh, vysvětlení pracovního dokumentu, nicméně tedy interní eh, audit vypracoval velice zajímavou zprávu, která byla k dispozici kolegiu komisařů. A teď eh, se chci zeptat, jestliže schválíme absolutorium, můžeme si tuto zprávu vyžádat? A pokud jsem vás správně pochopila, my jsme tady o tom ještě pořádně nedebatovali, ale ředitelství pro rozpočet se rozdělilo na dvě, jestli jsem to správně pochopila. Máme nyní dva generální direktoráty. Takže ne, ne, ne, nedošlo k tomu, takže to se mi také a, eh, tedy vyjasnilo. A Nyní tedy je zaváděna pozice eh, zástupce ředitele příslušného direktorátu. Vznikají tím nová pracovní místa. A samozřejmě to je tedy taková vysoká kasta úředníků, takže to povede k nárůstu nákladů. A mě by zajímalo, jestli je opravdu potřebujeme ve chvíli, kdy zároveň tedy každý rok propouštíme 5% zaměstnanců. To jsem tedy četla, tedy tuto informaci jsem četla s určitými kritickými eh, výhradami. A, a já tedy eh, se chci ještě vyjádřit té zprávě Evropského účetního dvora a tady se omlouvám panu kolegovi Lazarovi, že jsem mu nedala slovo. Je to tedy velmi zajímavá zpráva, která ukazuje na to, že navzdory všem snahám komise dát věci do pořádku. Pořád máme tedy osm řízení pro překročení. To znamená, když odečteme, že během letních prázdnin a Vánoc, kolem Vánoce nic neděje, tak vlastně každý měsíc vzniká takový případ. A tady je třeba tedy zasáhnout nějakým zásadním opatřením, protože v rámci víceletého finančního rámce máme pevně dané horné limity, horní limity v určitých kategoriích. A mě by tedy zajímalo, co v této věci můžeme konkrétně udělat. Já jakožto členka kontrolního výboru se dívám na tuto skutečnost kriticky. Došlo by navíc tedy k významné úspoře v řádu desítek miliard eur. Já chápu, že za tohle tedy přesně nemůže komise, ale potřebujeme nějaký plán na to, jak to řešit. My jsme se rozhodli jít cestou prognóz peněžních toků, ale zdá se, že jen toto opatření nebude stačit. protože tedy ta průměrná doba, kdy běží nějaké řízení, je čtyři roky a to je poměrně eh, dlouho, navíc tedy stojí něco i práce interních auditorů. A v souvislosti s tím se chci zeptat, zdali má interní eh, audit přehled o tom, kolik projektů bylo financováno mezi roky 2010 2013 v tomto ohledu bylo mi řečeno, eh, že to bylo tedy eh, v řádu milionů. Znovu tedy opakuju, ptám se na projekty financování ze strukturálních fondů v letech 2010 až 2013. My vám tu zprávu dáme k dispozici. Nepotřebujeme ani, abyste si to písemně vyžádali. Stačí jen se na nás obrátit. Pokud jde o zástupce ředitelů jednotlivých direktorátů, my jsme důkladně vyhodnotili naše manažerské kapacity a zjistili jsme, že funkce zástupce ředitele direktorátu je obsazována způsobem, který není úplně systematický a a harmonizovaný v rámci direktorátu. My bychom však chtěli, aby tato funkce byla obsazována systematicky. Funkcí takového zástupce ředitele je analyzovat to, jak probíhá práce direktorátu. Je to člověk, který by měl mít velmi dobré manažerské schopnosti. My jsme vytvořili některé nové pozice, například v ředitelství pro rozpočet, a tady vám to můžu zdůvodnit, protože to je tady jedno z těch hlavních ředitelství. A také jsme vytvořili nové posty v oblasti synergií a efektivity. Tady, tady eh, lze totiž uspořit velké prostředky, ale musí to udělat někdo, kdo má manažerské dovednosti. V některých, na některých ředitelstvích, například Regio, bude, ovšem dojde ke škrtům v manažerské struktuře, protože jsme dospěli k názoru, že se nám tam tedy ty manažerské pozice příliš rozbujely, tak se škrtáme počet postů pro poradce. My chceme tedy dosáhnout stabilního stavu. Možná, že krátkodobě bude nutné vytvořit nějaké, nějaká pracovní místa navíc, Navíc chci říct, že jsme se tedy zaměřili na eh, rovnovážné zastoupení pohlaví. Když jsem já začínala, tak mezi řediteli eh, direktorátů byly jen čtyři ženy. Dvě z nich tedy pak eh, byly povýšeny na vyšší pozici, takže zbyly dvě. Ale chci tedy říci, že každý výběrový proces se opírá o skutečnou kvalifikaci kandidátů. Máme-li tedy dva kandidáty a je ten muž eh, lépe kvalifikovaný, dostane práci. Na druhou stranu, pokud tedy se prokáže vyšší kvalifikace ženy, dostává práci ona. A dokonce máme jednoho tedy <laughs> ředitele direktorátu, který je nejenom mužem, ale ještě i belgičanem. A, a přesto byl nejlepší volbou. A my tedy tak tato místa obsazujeme záměrně tak, aby jak se ta eh, to pracovní síla byla diversifikovaná a vždycky jsme připraveni nabídnout vysvětlení našeho výběru. Po každé a také pokaždé, když někde vytváříme novou pozici. Například na půdě Skiku, tam byl pouze eh, generální ředitel, ale tam jsme vytvořili novou funkci řízení konferencí. Dnes si tedy ty konference pořádá eh, každé ředitelství tak, jak se jim hodí, takže se to velmi prodražuje, ale my chceme ty náklady snížit a proto tedy po tu dobu implementace tohoto konkrétního cíle jsme vytvořili pozici zástupce ředitele direktorátu. Až bude tahle práce odvedená, až bude fungovat jednotné řízení konferencí, tak bude ta pozice zrušena. A jinak tedy doufám, že vám můžeme dát detailnější informace. Pak tu bylo ještě tedy několik eh, otázek na interní audit. Ano, děkuji. Jenom abych se vrátil k několika věcem. Hovořili jsme o zprávě z roku 1995 a pracovním dokumentu. V Eurlexu už je k dispozici, ale není k dispozici na webové stránce Evropského parlamentu, tak jenom abych to vysvětlil. A dále, pokud jde o naší zprávě 1993, což je naše zpráva, účetního dvora pro komisi. My to tady nemáme písemně, tady omlouvám se, ale není problém vám to samozřejmě zaslat. To se omlouvám, to bylo jenom na vysvětlení. Pokud jde o projekty ještě nedokončené, tak eh, my nemáme tyto informace k dispozici, protože my auditujeme ty příslušné generální, ta příslušná generální ředitelství protože, a tato tedy ředitelství mají dozorové funkce, ale jsem si jist, že vám budou schopni kolegové příslušní poskytnout tyto informace, protože jsou zcela jistě k dispozici. Ale my v tuto chvíli tedy nemáme v našich databázích eh, tedy interních auditorů tyto informace k dispozici. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Celkové rally jsou 17,6 miliard eur nikoli 339 miliard. My jsme se tím zabývali v tom, té střednědobé před, předpovědi eh, toků, platebních toků. To znamená, tam jsme se například ptali členských států, kolik z toho by se dalo zrušit, kolik těch žádostí by skutečně mělo vést k platbám a tak dále. Tohle samozřejmě budeme muset také zohlednit, až bude na stole nový víceletý finanční rámec. A ještě možná, pokud dovolíte, vidím, že tady pan Sarvama už odešel, ale nejenom, že neustále pracujeme na článku 32 odstavci 5, ale také se konkrétně věnujeme těmto otázkám a dokazuje to, dokazují to právě námitky eh, v výroční zprávě. Tam se jasně uvádí, kde jsou problémy, jaké ty problémy jsou a co jsme udělali pro to, abychom se s nimi vyrovnali, abychom je vyřešili a jaké jsou potom výsledky. Děkuji. Děkuji mnohokrát další paní Ajala. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Také já bych chtěla poděkovat paní místo předsedkyni eh, za to, že mezi nás dnes přišla Chtěla bych poděkovat také všem úředníkům přítomným z komise a také děkuji panu Celerovi za to, jak aktivně se zabývá touto otázkou. Těším se na další zasedání stínových zpravodajů. Dále pokud jde o příjmy, to je také věc, která, kterou se zabýváme již dlouho v tomto výboru. My se tady zabýváme vyšetřování možných problémů a podvodů, pokud jde o příjmy. A teď jsme na Tedy máme před sebou absolutorium za rok 2015, už jsme to řešili v roce 2014, že tady jsou problémy, pokud jde o e, dodržování e, celních standardů v členských státech. A náprava této situace by měla finanční dopad. Já bych vás chtěla poprosila o to, abyste vysvětlili, jak to tedy eh, hodláte eh, tuto situaci napravit, protože o tom budeme opět hovořit, pokud jde o absolutorium za rok 2015. Dále, v té výroční zprávě účetního dvora se toto také zmiňuje. Protože došlo ke škrtům v evropském rozpočtu. A e, došlo tady naopak ke zvýšení určitých příspěvků pro Evropskou investiční banku. Dále je tady e, téma svěřeneckých fondů, které stojí jaksi mimo rozpočet. To jsou všechno finanční nástroje, Máme jich celou řadu. Ale máme tady tedy také zprávu účetního dvora, která je poměrně kritická. My už loni jsme na toto upozorňovali a já se tedy chci zeptat, jakým způsobem to chcete řešit. Protože někteří komisaři, například pro komisař pro dopravu, eh, potom říkají, že se všechno dá vyřešit prostřednictvím dlouhodobých úvěrů. A dále pokud jde o vratky, tam se chci zeptat. Vy jste to vlastně také už zmínili částečně, že v průběhu implementace rozpočtu Dochází tady k ochraně evropského rozpočtu. Samozřejmě víme, že ten víceletý rámec jaksi eh, pokrývá sedm let, potom tady máme ty výroční zprávy. A v parlamentu jsme samozřejmě žádali o flexibilitu. A Znamená to, že žádáme tady po členských státech vracení finančních prostředků, znamená to skutečně ochranu evropského rozpočtu? Protože uh, ono to, pokud donutíme členské státy vrátit finanční prostředky, tak to má také dopad na národní rozpočty, protože tam je samozřejmě spolufinancování a tak dále. Takže já se chci zeptat, jak chcete zajistit, abychom dosáhli lepší ochrany rozpočtu. Zvlášť pokud jde právě o vracení eh, finančních prostředků z evropských fondů, protože to má také politické dopady. Samozřejmě to má potom dopady na vnitrostátní rozpočet, jak jsem říkala, takže je potřeba se zamyslet nad tím, jak ošetřit záležitost vracení dotací, aby to nešlo jaksi na úkor celoevropského rozpočtu a aby to také nebylo příliš zatěžující. Chci se tady zeptat, zda by bylo možné zajistit efektivnější provádění eh, abychom například vytvořili nějaké pobídky pro vnitrostátní úřady, aby jaksi eh, konali efektivněji. Dále pokud jde o Horizont 2020, tam eh, jsme odvedli vynikající práce, nebo tedy alespoň účetní dvůr také ve své zprávě. A tam ten rozpočet byl podstatným způsobem navýšen. A ty odpovědi, které nám komise poskytla, mě trochu znepokojily, protože v některých případech tam vlastně žádná odpověď eh, podaná nebyla. Eh, někdy se stalo prostě, že jste se neřídili doporučením účetního dvora a potom jste prostě řekli, že hm, se okolnosti změnily a tak dále. Takže já hm, se obávám, že v některých případech vaše odpovědi nejsou dost dobré. Až eh, přijde samozřejmě váš pan kolega, tak to projednáme ještě s ním. Ale paní Georgievo, chtěla bych vás eh, poprosit, abyste moje eh, žádosti tedy eh, předala svým kolegům. Paní místo předsedkyně. Já bych se k těmto otázkám, k vraceným prostředkům ehm, a opravám pokusila vyjádřit, ale možná, že moji kolegové by v tom byli efektivnější než já sama. Musím připustit, že té první otázce jsem úplně neporozuměla. Eh, hrubý příjem. Hru... Aha, dobře. Takže nejprve k finančním eh, nástrojům. Využíváme finanční nástroje tam, kde je to na místě a nikoliv tam, kde není. Nikdy bychom nenahrazovali granty tam, kde jsou eh, nejvhodnějším prostředkem pomocí například půjček nebo záruk, kdy, kde je to nevhodné. Ale když je rozpočet eh, poměrně natěsno, tak um, část rozpočtu by měla využít eh, pákový efekt, eh, to znamená využít eh, kapitál a prostředky soukromého sektoru. Takže například ve střed, při, u střednědobé revize tak máme tam finanční částku, finanční nástroj z CEFu, rozdělíme to na dvě části. První se týká, první je fond pro strategické investice, který byl dynamičtější než ty nástroje v rámci CEFu. V druhé části, protože se o tom stále jedná, ale navrhujeme tu grantovou část CEFu, protože si myslíme, že je to zdůvodněné. Ale ano, beru na vědomí, že musíme být eh, velice obezřetní ve volbě zvoleného nástroje a zlepšovat naší, eh, naše využívání těchto nástrojů tak, aby byl maximálně efektivní. A interní audit a účetní důr mají nezastupitelnou roli. Pokud jde o ty vratky, ty vracené prostředky, tak eh, v ideální situaci bychom nemusel, by se nemuselo příliš mnoho vracet, protože Eh, prevence snižuje nutnost eh, zpětného odebírání prostředků, ale eh, vracení se ukázalo být dobrým, dobrou pobídkou pro zlepšení plnění a to zejména v případě těch repetitivních chyb. Jak víte, tak můžeme zajistit Eh, navrácení, potom přehodnotit znovu situaci, zda jsou tam nějaké další problémy, nebo musíme dělat eh, případně i korekce čisté, pokud je to nezbytné. Pokud eh, je těch vrácených prostředků více a nic dalšího se nezmění, tak to může vést k jaksi snižování závazků kde my doporučujeme, aby se poté recyklovaly eh, tyto závazky prostřednictvím takzvané nové krizové rezervy. Pokud se to schválí, tak eh, by dopady těchto eh, vratek na snižování, na svrkávání rozpočtu byly minimální. Ne vždy vedou, vede vrácení k ke zrušení závazku, ale je tu samozřejmě toto riziko. V horizontu 2020 vnímám to tak, že si musíme uvědomovat, uvědomit, že eh, řízení rizika v oblasti inovací je trošku jiná záležitost. Musíme vykázat trošku více otevřenosti a ochoty eh, se vydat do neznáma. Jednu dobu existoval požadavek žádat eh, startupy, kterých chtěli přístup k našim fondům, aby ukázali eh, svoji, svoje, svoji historický vývoj a eh, své předchozí úspěchy. Ale jak je něco takového možné, když je to startup? Čili musíme se trošku přizpůsobit eh, tomu faktoru Eh, té určité nejistoty ehm, toho, že, je tam, že jsou tam určité neznámé veličiny. Kolik rizika samozřejmě jsme ochotni nést, to je jiná diskuze. Ale inovace je již ze své povahy trošku v oblasti nečekaného a nepředvídatelného. A pokud budeme příliš přísní, um, to znamená budou příliš přísné kontroly, tak tím můžeme snížit potenciální dopady. Eh, teď vidím, jak gestikulujete. Ah, OK. Well, eh, look, clearly I'm... Možná se pouštím do oblasti, které nejsem eh, nejvíce způsobila, necháme to na kolegovi, až se, až se dostaví. Ano, přesně. Přesně tak. Odpovědi eh, komise byly k našemu tématu dostatečné. Já se chci vrátit k některým číslům, například těch 33 miliard, 17,1 miliard a 121 miliard eh, je to bod 2.9 ve výroční zprávě. A k tomu se chci zeptat, jaký plán máte? To jsou tedy ty reálné penzijní nároky, nikoli uh, penzijní nároky za 30 let. Mě by zajímalo, jaký plán máte. A nejsem si jistá, jestli jsem opravdu slyšela kvalifikovanou odpověď na moji otázku, zdali eh, vzhledem k tomu, kolik pozměňovacích návrhů bylo k rozpočtu eh, letošní rok by nešlo tedy přijít s pozměňovacím návrhem i v této oblasti. Uh, uh, Včera jsme předložili předpoklady do roku 2020, prognózy a také jsme se zabývali rally, těmi neproplacenými eh, částkami a eh, neuhrazenými závazky a ten profil těch eh, ralů by asi odpovídal tomu, co je v předchozích programovacích obdobích. Teď jsme v období normalizace těchto ralů a možná nejsem opět eh, osobou, která nejvíce způsobila k tomu, aby eh, odpověděla. Mm, asi bychom se měli obrátit na Silvana nebo na někoho, kdo se tím zabývá do větších podrobností, aby vám dal odpověď, abychom eh, vás v tomto nenechali ehm, bez uspokojivé odpovědi. Teď nevím, jestli tady máme k dispozici ten tam správný tým tomu. Dobře, my, se, my máme vždycky velkou radost, když nám eh, odpovíte písemně. To je téma, které nechci tedy eh, dlouho rozebírat. Ráda bych totiž dala ještě slovo zástupcům účetního dvora. Děkuji, paní předsedkyně, budu vám stručný. My jsme se dostavili na toto jednání osobně a mm, vy jste tedy řekla, že informace KMPR nebyly součástí naší zprávy, my však připravíme, připravujeme krátké komuniké, které obdržíte včas. Pokud jde o interní záležitosti, ty jsou tam uvedeny, včetně mandátu eh, výboru pro další pokrok, který je tedy tato informace je součástí řídící zprávy. A konečně na závěr stanovisko k revizi finančního nařízení by mělo být hotovo do konce ledna a je to dobrá příležitost k tomu, abychom zapracovali doporučení a stanoviska jednotlivých vlád ale já apeluji na komisi, aby použila, aby se držela toho dobrého příkladu z letošního roku a bez ohledu na konečnou lhůtu, která je zmíněna v tom finančním nařízení, pracovala s námi aktivně a moderním způsobem, tak abychom měli všechny informace dopředu. Děkuji. Děkuji, zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. V minulém týdnu jsem seděl na tom místě, kde sedí předsedkyně a sekretariát, protože jsem eh, tedy jednal s delegací Evropské unie a zemí AKT a mohu říct, že v té místnosti mrzlo úplně stejně jako dnes. Pokud jde o tedy výroční projednávání rozpočtu, já kdysi jako člen zastupitelstva jsem si přál přesně tuhle věc, protože ta nám dává dostatečnou flexibilitu a také určitou míru kontroly. A my tedy musíme tu otázku položit opačně, jak zvýšit transparentnost a spolehlivost toho ročního rozpočtu, včetně pozměňovacích návrhů. Navíc tedy e, ty překlady z angličtiny do němčiny jsou e, nejednotné, někdy se hovoří o politickém vlivu, někdy o politickém směřování a je třeba si uvědomit, že tedy zodpovědnost za rozpočet je na jedné straně v rukou výkonné moci, tedy těch úředníků, na druhé straně tu politickou moc má parlament. A ten tedy vlastně tu z politického hlediska tu moc nakládat s rozpočtem předává těm jednotlivým úředníkům, pokud se však zjistí nějaké nesrovnalosti, jejich postupu, tak musí existovat eh, cesta nápravy a možnost pro Evropský parlament zareagovat. Eh, to neznamená, že bych chtěl otevírat téma svrchovanosti komise a jejich postupů, ani toho, jak funguje Evropský účetní dvůr, ale Chtěl bych paní místopředsedkyni Georgieva a jejím kolegům poděkovat za, veli, za přátelského ducha spolupráce a také za to, že přišli na celé zasedání našeho výboru a jsou připraveni účastnit se dále diskuze odpovídat na další otázky. To není úplně obvyklé. A já jim za to chci ještě jednou opravdu upřímně poděkovat. Otázka specifických doporučení pro jednotlivé země a otázka větší pružnosti u některých našich programů, k tomu se vedla diskuze s konkrétními zeměmi a my jsme nyní toho názoru, že tady v rámci struktury toho, jak fungují e, fondy soudržnosti, je nastaven poměrně, je nastavena solidní struktura spolupráce, možná natolik solidní, že to vede až ke spožděním a s tím souvisí tedy ta možnost eh, nabídnout těm strukturálním fondům větší eh, míru flexibility tak, aby umožnili členským státům reagovat na konkrétní eh, doporučení. A to všechno tedy vlastně pod záštitou politiky soudržnosti. Zodpovědní jsme také za rozpočtové otázky, za téma řízení. Tady zase tedy potřebujeme dobrou spolupráci mezi Evropským účetním dvorem a parlamentem, a to i v ostatních oblastech a také s ostatními výbory na půdě parlamentu velmi často zažíváme, protože já jsem člen i, i jiných výborů, že jsme vnímáni jako ten uh, zlý kontrolor, který hledá jenom ty slabiny a problémy, aby, aby je mohl kritizovat. Ale já si myslím, že to není pravda. Ta doporučení Evropského soudního dvora, to, co společně uh, prodiskutujeme, K tomu všemu přistupujeme v zájmu zlepšit naše práci obecně, eh, ve snaze lépe dostat našim závazkům. A jestliže tedy delegace našeho výboru se věnuje nějakému konkrétnímu tématu a pozve se tedy příslušného komisaře na slyšení, neznamená to, že by se chovala jako nějaký kontrolní talibán. Znamená to jen, že chceme tedy konkrétní problémy konkrétně řešit. My si samozřejmě uvědomujeme politickou dimenzi celé věci, ale ta politická dimenze znamená taky, že máme zodpovědnost za obrovský objem prostředků, které přišly z, daň, z kapes evropských daňových poplatníků. Pokud jde o finanční nástroje a správce svěřeneckých fondů, tady bychom všichni měli vědět, co se tam děje, jakým způsobem ta zpráva probíhá. Já to chápu tak, že u že tedy do většiny těch svěřeneckých fondů přispívá prostředky evropský rozpočet. My máme tedy tu dohodu z Bonu o tom, jak s těmito prostředky nakládat. A je to dohoda, která tedy upravuje i konání zprávců svěřeneckých fondů, i to, jaké informace by měli sdělovat. A to je, myslím, asi teď vše a já doufám, že ta diskuze bude pokračovat i nadále. Děkuji. Děkuji. Samozřejmě s vámi rádi budeme dále o tomto diskutovat, eh, až budeme například hovořit o eh, absolutoriu za rok 2014. Budeme mít více času na to, abychom si tedy zhodnotili formální odpovědi. Eh, komise, děkuji tímto, končím naše zasedání a děkuji ještě tlumočníkům za to, že s námi vydrželi.